Eh, Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Než se pustíme do bodu 13, týkající se opatření pro posílení rovnoprávnosti osob LGBTI, tak pro vás mám pár doporučení koordinátorů podle článku 205, kromě těch, těch které jsem zmínil včera. A to na základě toho, že proběhl písemný postup. Takže tak učiním nyní a potom se pustíme do dopoledního pozadu. Za prvé, písemný postup, usnesení Libe o osobách z LGBTI. Koordinátoři tento text schválili a koordinátoři také schválili také otázku podle pravidla 108 o právech intersexuálu. Za druhé, vyšetřování OLAFu o spolupráci s EPPO a účinnosti vyšetřování OLAFu, tak koordinátoři souhlasili, že předloží anglicky nebo francouzsky do termínu pozněvací návrhy. A za třetí, Afko a Libe se dostalo do konfliktu kompetencí v oblasti právní úpravy teroristického obsahu na internetu. 53 plus je to pravidlo, které bude platit podle rozhodnutí koordinátorů při určení kompetence eh, mezi IMKem a LIBE u této agendy. Takže musíme počkat, než nám to potvrdí. Takže teroristický obsah na internetu tady došlo ke kompetenčnímu sporu mezi IMCO a LIBEN. Za čtvrté, co se týče sporu kompetenčního kultu a LIBE, jedná se o nařízení o bránění šíření teroristického obsahu na internetu. Koordinátoři budou trvat na tom, že zamítnou žádost kulturního výboru a budou mít tedy běžné stanovisko podle článku 53 jednacího řádu. A za páté, ještě než se pustíme do programu, na základě pracovní skupiny, která má sledovat situaci právního státu a boje s korupcí v, Evropskou, v Evropské unii, především na Maltě a na Slovensku, tedy pracovní skupina pro sledování právního státu. Koordinátoři souhlasili, že prodlouží mandát do dubna 2019 s tím, že na březnovém plénu se přijme usnesení. Spravodajem bude paní Sofie Intfeld, jakožto předsedající pracovní skupiny a nebudou za to ubírány body podle Dehonta. A rozšíření mandátu to bude dáno na pořad koordinátorů 10.12.2018. Souhlasí výbor s těmito doporučeními? Elektronické hlasování začne 9.15. Takže, kolegyně a kolegové, bod 13. V kontextu týdne lidských práv Evropského parlamentu budeme hovořit o snahách dosáhnout rovnoprávnosti LGBTI v Evropské unii a bojovat proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity. V prosince roku 2015 a Evropská komise vydala seznam těchto opatření pro posílení rovnosti LGBTI a žádáme komise, aby nám předložila tato opatření a pohovořila o budoucí práci v této důležité oblasti. Takže dám hned slovo zástupci Evropské komise, kterým je pan Schmidt, a potom požádám ostatní, aby se vyjadřovali. Děkuji, Pane předsedo, dobrý den, vážení poslanci a poslankyně. Především děkujeme za to, že Evropská komise dostala možnost prezentovat aktuální informace o provádění seznamu opatření pro posilování rovnoprávnosti LGBTI. Chci zároveň říci, že dnes probíhá Mezinárodní den transexuálu, respektive probíhá každý rok 10. listopadu a má připomenout lidi, kteří se stali obětí transfobie a kteří byli zavražděni z těchto důvodů. Takže chceme upozornit na násilí a diskriminaci proti transgenderovým osobám i v Evropské unii. A při příležitosti tohoto výročí Evropská unie provedla srovnávací analýzu rovnoprávnosti transexuálů a intersexuálů v Evropské unii. Je to nezávislá studie, kterou si Evropská komise zadala, ale kterou provedla nezávislá síť právních odborníků na oblast nediskriminace a genderové rovnosti. Ze studie vyplývá, že během posledních let se mnohé konalo, především v tom smyslu, že se zvyšovalo povědomí o potřebách transexuálů, intersexuálů. A ukazuje se, že v oblasti právní ochrany stále panují veliké rezervy. A zároveň jsem chtěl zdůraznit, že ve velké většině členských států Evropské unie zatím neexistují konkrétní ustanovení, která by chránila intersexuály. Není k opatřením. Vždy stojí za to říci, že podle posledních průzkumů v rámci Eurobarometru 71% evropských občanů se vyjádřila v tom smyslu, že LGBTI by měli mít stejná práva jako jaký, jakákoliv heterosexuální osoba. Nicméně, když se podíváme na to, jak situaci vnímají osoby LGBTI, tak vidíme podle průzkumu veřejných mínění, že 47% osob stále uvádí, že zažívá diskriminaci či dokonce zastrašování alespoň jednou ročně. Takže ještě potřeba udělat hodně. Navíc jsou to průměrná čísla za Evropskou unii s tím, že situace v jednotlivých členských státech se liší. Vidíme tedy, že opravdu je odůvodněné, aby Evropská komise v této oblasti konala. Nyní k seznamu opatření. Evropská komise využívá svou kompetenci bojovat proti diskriminaci, ale na druhou stranu se také snaží být příkladem a inspirovat členské státy k tomu, aby sami učinili opatření posilující rovnoprávnost osob LGBTI. Jak jste říkal, pane předsedo, v prosinci roku 2015 jsme vydali tento seznam opatření, který komplexním způsobem se zabývá všemi politickými oblastmi, včetně nediskriminace, vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, volného pohybu, boje proti nenávistným projevům, azylová politika a zahraniční politika a rozšíření. To jsou všechno věci, které mají dopady na osoby LGBTI. Evropská komise každoročně poskytuje písemné zprávy o těchto opatřeních a jejich naplňování, takže tady bych rád zmínil pouze pár důležitých prvků. Za prvé, zvyšování povědomí. Máme za to, že zvyšování povědomí je stále nezbytné, máme-li si získat tu získatelnou prostřední část populace, protože je potřeba hodně udělat jak v legislativě, tak eh, v jejím uplatňování v každodenním životě. A proto jsme se rozhodli, že připravíme video ke každému z těchto písmenek LGBTI tak aby v podstatě každá z těchto situací byla vysvětlena srozumitelným způsobem široké veřejnosti. Takže ta videa již vyšla na začátku tohoto roku a použila se při různých událostech. Tyto videa jsme také chtěli dostat do těch členských států, kde společnost podprůměrně přijímá LGBTI. Intersexualita je tedy jednou z těch oblastí, které jsme probírali v těchto videích, jelikož eh, si to žádá návrh rezoluce, takže Evropská komise se s tím snaží také něco udělat. Na tento rámec jsme ještě také připravili sady nástrojů pro prezentace v členských státech Evropské unie, které budou součástí různých událostí v celé EU. Většina zastoupení komise se aktivně účastnila. Řada z nich eh, měla dohubu vlajku na své budově a také probíhaly konkrétní diskuse v některých členských státech. Teď jenom ve stručnosti vás chci upozornit na to, že podpora občanské společnosti je také velmi důležitým prvkem, především v těchto dobách, kdy se zmenšuje prostor pro občanskou společnost. Máme 22 členských států, kde probíhá program REC, což chtěl Evropský parlament i Evropská rada. A v neposlední řadě vás chci upozornit ještě na další věc. V poslední zprávě jsme také žádali členské státy, aby nám poskytly informace, co v těchto oblastech dělají. Jak vidíte ze seznamu opatření, řada členských států nám poskytla informace o své činnosti v této oblasti. Teď nakonec ještě pár slov o dalším postupu. Za prvé chceme, aby proběhl nový barometr, eurobarometr v roce 2019, v rámci kterého se podruhé zeptáme občanů Evropské unie na práva osob LGBTI, tak abychom to mohli srovnat s předchozím průzkumem veřejného mínění. Evropská komise chce předat výsledky své práce další komisi a bude apelovat na nadcházející komise, aby v politické práci v těchto oblastech pokračovala. Takže paní komisařka také chce ke konci funkčního období komise uspořádat událost, na kterém provedeme jistou inventuru toho, čeho jsme dosáhli u těchto opatření a co nás ještě čeká. No a nakonec si říci, že jsme požádali agenturu pro základní práva, aby po druhé provedla mezi osobami LGBT i v roce 2019 průzkum veřejného mínění, zase abychom to mohli srovnat s tím předchozím a uvidět, jestli se situace změnila od doby, kdy jsme spustili tato opatření do roku 2019. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji a poprosíme i o pravidelné informování o těchto opatřeních do konce volebního období. A než dám slovo kolegům a kolegyním, tak chci ještě zmínit ještě další věc a to usnesení, návrh usnesení o právech intersexuálů Je to problematika, které se náš výbor věnuje a proto jsme připravili návrh usnesení, který byl na zaměstnanecké úrovni prodiskutován a koordinátory schválen. Koordinátoři zároveň souhlasili s tím, že Evropské komise a radě položí otázku k ústnímu odpovězení podle článku 128 jednacího řádu a návrh této otázky byste měli mít před sebou, pokud nemáte, tak ho najděte. Uvádí se tam především, že dochází k porušování lidských práv intersexuálů v Evropské unii a že o tom široká veřejnost ani politici v zásadě nevědí a že je potřeba řešit otázku medikalizace a patologizace intersexuality a v oblasti postupů matričních a že je potřeba přijmout legislativu, která dostatečným způsobem ochrání lidská práva intersexuálu a dětí intersexuálních, tak, aby nebyly diskriminovány na základě pohlavních eh, znaků. Máte-li nějaké otázky, jednak k tomu, co říkala Evropská komise a druhá k, k návrhu usnesení či k čemukoliv jinému, tak se prosím můžete přihlásit. Takže zahajuji tuto diskusi. V tom pořadí, jak jste se hlásili, začne pan Kirkovs. Kirkovs, prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δράσεις της Κομισιόν, θα σταθώ σημείο 7. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud se týče opatření Evropské komise na téma pokroku v členských zemích, Eh, tady musím říci, že eh, Řecko pokulhává vzadu v řadě z těchto opatření. Eh, tady se spousta věcí dosud neschválila. V říjnu byl jeden mladý člověk v centru Aten obtěžován a zneužíván. To je skutečně obtížné, protože eh, eh, jaksi, eh, rodina s tím potom měla velké potíže. Probíhá tady práce se s lidmi stejného zaměření a hm, tento problém hm, byl také předložen parlamentu evropskému a nebyla k tomu uzavřena respektive přijata rezoluce ve Štrasburku. Případ byl soudně projednáván a de facto se zjistilo, že eh, tady šlo o eh, respektive eh, byl zde byl zde Eh, byla za teorie, že šlo o napadení eh, drogově závislým člověkem, který chtěl pouze eh, krást. Děkuji, Sophie Entwelt. Yes, sorry, Chair. <clears throat> um, yeah, first of all, I would like to thank the representative. Děkuji. Děkuji zástupci Evropské komise za úvod do problematiky a chtěla bych poděkovat komisi za iniciativu, s níž přišla v posledních letech. A tady je skutečně více veřejně vyjadřovat podporu této komunitě, například tím, že se bude účastnit pochodu Pride po Evropě. Ale je třeba dělat ještě více. Studie, informační kampaně, podpora nevládní organizací, to je velmi nezbytné a velmi vítané. Ale ptám se, proč tady nemáme novou legislativní iniciativu? To je eh, něco, po čem parlament volá už dlouho. Třeba, že homofobické, eh, tedy eh, zločiny homofobní nenávisti by měly být postaveny na úroveň s jinými zločiny z nenávisti. Tady skutečně některé z návrhů parlamentu už leží kdesi na poličce 10 let. Komise také eh, neudělala vůbec nic, eh, nic proti například eh, zákonu proti homosexuální propagandě, který platí třeba na Litvě. A co se udělalo proto, aby takzvané common ruling, to znamená uznávání stejno pohlavních životních partnerů. Eh, co se tady děje, to je přece eh, soudní výrok, který se musí uplatňovat. A jak to, že se neuplatňuje? Já bych skutečně eh, byla ráda, kdyby komise byla trošku odvážnější na politické úrovni, a e, vaším prostřednictvím tedy, e, aby se toto dostalo ke sluchu komisařů. A skutečně o e, manželství pro všechny, tady by komise měla být daleko aktivnější, přičemž komise se k tomu staví velice vlažně. Naopak velice se zajímá otázkou, jako je italský rozpočet nebo britské referendum o upuštění Evropské unie. Ale tady, tady to je o hodnotách. Eh, o hodnotách, takže jak si eh, pozvedněte svůj eh, prapor. Například v Rumunsku se naštěstí nepovedlo referendum v tomto smyslu já si myslím, že máme 21. století, takže Evropská komise by měla e, stát jaksi v čele boje za naše e, společné hodnoty. Martin Anderson. Děkuji, pane předsedo. Já e, vítám, že to, že tato Debata probíhá dnes, zejména v tento památeční den, kdy nemůžeme mlčet k nespravedlnosti, jimž eh, čelí eh, transsexuální občané. A mm, ano, eh, my tady hovoříme dnes hodně o velkopáteční dohodě o Brexitu, to jsou velká témata, ale eh, je dobře, že nezapomínáme také na to, že dochází eh, také k, k násilí na těchto hm, lidech. Třeba v severním Irsku není možné vstupovat do homosexuálních manželství, protože eh, to prostě blokuje jedna strana. Já jim skutečně upírá tato práva. Irsko skutečně e, zde je opravdu e, hodně zaostalé a to je jak na severu Irska, tak na jihu. E, existuje mnoho tedy případů tohoto genderového násilí ale pouze asi 10% je hlášeno policii. Eh, máme projekt pro transgenderové monitorování a tento projekt říká, že jenom letos se odehrálo 369 vražd na lidech eh, jiných eh, sexuálních orientací. A, a skutečně eh, je zde eh, asi 25 této komunity LGBT eh, tvrdí, že alespoň jednou za život zažili pokus o zavraždění a ty, ta čísla Eh, která máme a skutečně tedy ty počty nahlášených případů, eh, tak tady je velká diskrepance. Víme, že výrazné počty takovýchto eh, případů se vůbec nenahlašují. A my zde máme opravdu homofobní politiky, E, například to DUP a také to je v severním Irsku. A je skutečně šokující, e, že politická strana, e, která upírají právo lidem, kteří se navzájem milují a mm, chtěli by se vzít, toto existuje. A tady skutečně je jasné, že je třeba dělat daleko více. A já vítám všechno to, co komise již koná ale vzhledem k té diskriminaci, které čelí eh, trans osoby a další, to je naprosto eh, netolera- eh, to nemůžeme tolerovat. A já tady děkuji za příležitost, že můžeme pozvednout hlas a diskutovat o tom. Já doufám, že komise bude dělat daleko více než pouhé Eh, pouhé konstatování. Dobře, děkuji. A teď se tedy dostaneme ke rezoluci. Eh, kolegovi, prosím, eh, bude tady hovořit tak ne déle než dvě minuty. Cornelia Ernst. Děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že máme toto téma na programu. A to už proto, že jde o tabuizované téma, a to i zde téma, které zde tak jaksi nebylo. Členské země a také jiné země eh, nadále pokračují v rozlišování mezi mužským pohlavím a ženským pohlavím, ale eh, svět vypadá jinak. Čili my toto musíme zakomponovat do vzdělávací politiky, to už musí e, začínat už e, ve škole. Tady e, skutečně důležité je, že člověk existuje a nic, nic jiného nemá smysl rozdělovat je na pouze dvě pohlaví. My s tím máme potíže v Německu a jinde je to ještě horší v Německu víme, že eh, mnozí lidé používají lidé jiných eh, eh, sexuálních orientací jsou považováni za jaksi nemocné a existují různé například chirurgické zákroky, kterými se to snaží napravit. A já myslím, že to téma je velice důležité, ale eh, je třeba také zakotvit to v zákoně a musíme být také konsekventní. Eh, takže eh, doufám, že tady toto setkání nebude, neskončí jenom tedy u té jedné schůze od půl deváté, ale že z toho uděláme velké téma protože eh, skutečně to je skutečně důležité, protože eh, vlastně nic není důležitější, eh, pak, aby člověk věděl, kým vlastně je. Děkuji. Thank you very much, Cornelia. And thank you... Děkuji vám, Cornelie. A děkuji, že jste dodržela časový limit. Julie Ward. Děkuji vám. Eh, děkuji vám za to, že jste dali na program tuto velice důležitou eh, diskusi. Já nejsem ve výboru eh, LIBE, já pracuji ve, na výboru FEM, ale vím, že práce lidí v ženském výboru je tedy hlídat nejenom ženská práva, ale také genderovou rovnost. V prezentaci jsem si povšimla, eh, že eh, to jak si je rozdíl mezi vnímáním veřejnosti a eh, tím, jak vnímají sami sebe příslušníci těchto lidí LGBT. A to ono se to de facto projevuje tím, že třeba v politických orgánech jsou většinou tedy eh, eh, bílí muži. Tato komunita je tam málo zastoupena a není je dostatečně slyšet. Mají pocit, že jejich eh, přání nejsou brána vážně skutečně eh, musíme jim pomáhat odstraňovat bariéry tak, aby, se, mm, aby, aby dosáhli také mocenských pozic. Eh, já myslím, že toto je problém v celé Evropské unie eh, i té po brexitové. To, že Evropská unie není dokonalá, to je dobře, ale máme zde určitou takovou záchranou síť pro menšiny. Já jsem si třeba sledovala, eh, že eh, mnozí z lidí, nebo někteří z lidí, kteří byli zastánci eh, Brexitu, se dostali do mocenských pozic a mnohí z nich jsou homofobně naladění. Čili my skutečně v Británii budeme potřebovat, aby se do mocenských pozic dostali také ti, kteří nás budou chránit. Já jsem eh, byla na Ukrajině, eh, kde jsem eh, pracovala s poslanci, kteří jsou zastánci práv LGBTI, ale také na Balkánu a jinde. My tady v Evropské unii musíme být lepší. Máme členské země, eh, které eh, z dosažených pozic eh, v poslední době ustupují. To prostě není možné, aby někdo splňoval něco na začátku a potom na to zapomněl. Děkuji, pan Jurek, a kdybyste mohl opravdu vydržet do těch dvou minut. Děkuji vám zrovnoprávňování osob eh, a prostě eh, hodnoty osob, tak to je otázka všeobecné diskuse. Jsou to prostě společenské normy, chování a to se prostě musí dodržovat. To není spor. Eh, nicméně trošku sporná je otázka vlastně Eh, jak se tomu staví, staví veřejnost. Eh, tady skutečně nejde o to, eh, aby se někdo cítil dobře nebo ne, ale jde skutečně o společenskou rovnost, abychom tady měli práva pro všechny. Prostě tady my máme monogamní manželství a samozřejmě to manželství je také považováno eh, za eh, základ eh, tady rodiny a základ tady plození další generací. To jsou principy, které některé země, například Polsko, Maďarsko, Slovensko, měly, mají zapsáno do ústavy a podobně se hlasovalo nedávno v Chorvatsku, ve slovensku a zmíněno tady bylo Rumunsko, Eh, to Rumunsko opravdu mm, nemělo eh, referendum, které bylo právně závazné, ale skutečně je třeba se tím zajímat. Tady na obranu přirozené rodiny tam hlasovalo eh, více lidí než v obráceném referendu, které tomu přecházelo. Čili to jsou Evropané, kterým je třeba popřát sluchu etika eh, monogamní rodiny, eh, to je eh, hodnota ne proti někomu, ale za společné dobro našich národů a celé Evropy. A od Evropské komise bychom očekávali úctu k tomuto právu, k právu, do kterého jsme vstupovali, s níž nestupovali do Evropské unie a máme právo tady na to, aby bylo ctěno, respektováno Alen Bjork. Tak právě jsme slyšeli jeden příklad toho, kdy většina říká, že má demokratické právo uh, omezovat práva menšin. A to je přesně to, co říkala Sofie o hodnotách a o e, minimálně demokratickém systému, kdy mají menšiny právo, určité právo. My jsme o tom přijali stanovisko, takže já jsem zcela proti. Já vítám e, výsledek rozhodnutí v Irsku, přestože mě znepokojuje. Těžko ale upořádat referenda o tom, jak žiju, jak e, si uspořádám rodinu a tak dále. Takže je to velice znepokojivý příklad toho, čemu čelíme. Jsme ve velice složité situaci v některých zemích, jako je Polsko, Maďarsko, Litva, ale jsou to i další země, kde jsou naše práva omezována. V dalších zemích ale jdou věci správným směrem a my se musíme zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro tyto země, jak pomoci a podpořit. Je jasné, že homofobie, transfobie, lesbofobie a další je spojená s pravicovým konzervativním nacionalismem, který je homofobní, rasistický a misogyní. Proti těmto silám eh, musíme nějakým způsobem bojovat napříč politickým spektrem. Eh, já jsem chtěla říkat ještě další věci, ale navážu na to, co říkala Sofie ohledně toho, co komise mohla dělat a nedělala. Jde o zločiny z nesnášenlivosti, o horizontální směrnici, týká se to svobody pohybu a e, působení proti propagandistickým, e, proti zákonům o propagandě, který platí například v Litvě. Dnes je den transexuálů a stále je v Evropě mnoho zemí, kde jsou transexuálové tělesně mrzačení a sterilizováni, aby jim byla umožněna změna pohlaví. A přitom je rok 2018 a takovéto mrzačení v Evropě nemá žádné místo. Pak bych chtěla připomenout ještě další věc, pak ji připomenu znovu, až to komisař bude, a to je otázka právního státu a vztahu zprávy žen a zprávy LGBTI. V Polsku justice už dávno není nezávislá a tam se útočí na práva LGBT a do soudnictví eh, se zasahuje přímo z politické úrovně. Já bych byla ráda, kdybychom na, při financování nezapomínali také na lesby. Eh, na Ukrajině proběhne v Dubnu eh, Evropská konference lezeb. Někteří z nás budou mít spoustu jiné práce tou dobou, ale kdo ne, tak prosím, jeďte tam, bude to velice důležitá akce. Děkuji. Na jednu minutu, prosím, pouze. Musí to být na jednu minutu. Přihlásili jste se příliš pozdě a potom už skončíme. E, já to vezmu velice krátce. E, Evropská listina základních práv občana je umluvou eh, poslední generace. Článek 9 praví, že manželství je svazek dvou lidí eh, posvěcený zákonem, bez jakéhokoliv eh, rozlišení pohlaví nebo genderu daných osob. To je evropský zákon. Za druhé, předpokládá se, že evropský zákon, nenutí, evropské právo nenutí členské státy vytvářet legislativu o, o manželství osob stejného pohlaví. Nicméně si systémy vzájemného uznávání fungují tak, že žádný, žádný členský stát by neměl namítat nic proti jaksi svobodnému pohybu eh, osob v manželství eh, stejného pohlaví a eh, transgender osob, které mají svůj gender zapsaný v evidenci obyvatel podle legislativy daného členského státu, protože to by bylo proti evropskému právu, kdyby se to neuznávalo. Myslím si, že naším cílem by měla být ústavní demokracie, která je kvalitní a kde jednotlivá práva nezávisí eh, ani na většině, ani na referendu. Protože demokracie nikdy nebyla vládou většiny. Demokracie vždycky byla vládou většiny při zachování respektu vůči menšinám a základním právům, která jsou nescizitelná jednotlivcům, včetně práv osob, které jsou dobrovolně a svobodně ochotny utvořit eh, občanské partnerství nebo i manželství s osobou stejného pohlaví. Děkuji. Budeme muset tuto debatu ukončit. Já bych chtěl poděkovat poslancům za velice kvalitní příspěvky do této debaty, která musela proběhnout velice brzy ráno, ale je dobře, že proběhla, protože eh, chystá se návrh usnesení a ústní otázka na toto velice citlivé téma jež si dnes připomínáme. Já bych chtěl poděkovat komisi za příspěvek. Bohužel nemáme čas na to, abyste zareagoval. Sophie Infeld položila mnoho zásadních otázek o horizontální směrnici a tak dále, ale možná bude ještě příležitost do konce tohoto volebního období se k těmto otázkám vrátit. Ale prosím, vemte na vědomí otázky, které poslanci položili, protože se týkají zásadních legislativních i jiných otázek. Děkuji vám moc krát, kolegové. Podle hluku jistě poznáte, že se chystá hlasování, které je naplánováno na 9.15, čili za jednu minutu. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. Colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. Kolegové, můžeme hlasovat. Moniko, já vím, že ty jsi připravená, ale já mluvím o všech ostatních. Takže kolegové, začneme bodem 15, což je první hlasování. Jde o statistiky eh, Evropského společenství o migraci a mezinárodní ochraně. Cecilia Wikström. Cecilia, chceš si vzít slovo před hlasováním? Ne. Dobře, tak můžeme rovnou hlasovat a začínáme návrhem 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Takže Zamítnuto. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha, omlouvám se, kolegové, tento návrh odpadá. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Tak pozměňovací návrh 62. Omlouvám se, kolegové, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže kompromis 3 na straně 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 148. 148, to je na straně 22. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 149. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tak návrh 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 47. Zahajuji hlasování. Monika musí taky hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovitě závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36 hlasů pro, 4 proti, žádná zdržení. A ještě závěrečné hlasování eh, vyžaduje absolutní většinu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 36 hlasů pro, 4 proti, jedno zdržení. Takže přijato. Gratuluji zpravodajce. Takže další hlasování je stanovisko návrhu, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou zprávu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu IMCO. Eh, to má v gesci a Jeren Lenards je zpravodajem. Chcete k tomu něco říct? Není tady, takže nic říct nemůže. Takže budeme hlasovat. Pozněvací návrh 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 17. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 18. Zahajuji hlasování. Ano. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 2. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 3, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 4, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 19, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Pozněvací návrh 20. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Teď ho uzavírám. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací na 23. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování, uzavírám ho. Zamítnuto 8, zahajuji hlasování, uzavírám ho. Přijato 9, zahajuji hlasování, uzavírám ho zamítnuto 10, zahajuji, uzavírám, zamítnuto 11, zahajuji hlasování, uzavírám ho. Zamítnuto 12, zahajuji hlasování, uzavírám ho. Přijato. 13. 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Hmm. Uzavírám. Přijato 15, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. Jmenovité konečné hlasování, zahajuji ho. Uzavírám ho. Přijato. 37 k 1, 4 se zdrželi. Blahopřeji. A konečné hlasování společná stanoviska o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu Plus, Fondu soudržnosti, Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla pro tyto fondy a pro azylový a migrační fond. A můžeme hlasovat. Kompromis 11, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Měl jsem jenom říci, že zpravodajem je Tomáš Zdechovský, zapomněl jsem na to. Uzavírám hlasování, přijato. 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 112 odpadá, takže hnedka 16. Děkuji za to, že jste mě přerušili. 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 84. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 95. Zahajuji hlasování. 95. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 2a. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 96. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 105. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 106. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 107. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 108. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 20. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 109. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 110. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 111. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 23. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 113. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 114. Zahajuji hlasování. Ne, ne. 114. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 115. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 118. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 120. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 121. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 28. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Kompromis 4a. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Kompromis 4b. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Také přijato. Pozněvací návrh 127. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 128. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 129 zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 130. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 131. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 132. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 133. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 134. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 135, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto 136, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto 137, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 32, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 33, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 138, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto 139, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto 140, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 141 142, ty jsou stejné. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 143, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 144, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 145 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 34 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 146 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 148 zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 149 zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Kompromis 5 zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 153, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 154, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 155, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 156, zahajuji hlasování, uzavírám ho. Přijato 157, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 158, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 159, zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato 160. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 161. Zahajuji hlasování. Zavírám ho. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato kompromis 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 177. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 178 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Pozněvací návrh 181 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 183 zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 184 zahajuji. Uzavírám. Přijato. 185 zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 189. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 190. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 191. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 192. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 193. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Zamítnuto. 194. Zahajuji hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 195 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 196 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Přijato. 197 zahajuji Uzavírám ho. Zamítnu to. 198 zahajuje hlasování. Uzavírám ho. Zamítnu to. 199 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 200 zahajuje hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 202 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 201 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 203 zahájí hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 204 závy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 205 závy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tak, úvodní body. Dvojka závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12. Zahavě hlasování. Končím hlasování. Schváleno 42. Zahavě hlasování. Končím hlasování. Schváleno 44. Zahavě hlasování. Končím hlasování zamítnuto 45, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 47. za hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis, kompromis 14. Zahajuji hlasování. 47. jsme hlasovali, ano? Takže kompromis 14, pokračujeme v hlasování. Takže ještě jednou, kompromis 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. 53 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 54 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Není 55 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 56 za hlasování. Končím hlasování. Sváleno sedmička za hlasování. Končím hlasování Schváleno. Kompromis 15. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15b. Zahajuji hlasování. Ano, to je celkem jednoduché tady. Končím hlasování schváleno. Devítka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 61 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 62 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno eh, desítka za hlasování. Končím hlasování. Schváleno 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno 67 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno 68 zahájí hlasování Končím hlasování. Schváleno 69 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno 70 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 71 za hlasování. Končím hlasování Sváleno 72 závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno 73 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 75 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 76 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 77 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 78 zahájil hlasování. Končím hlasování. Schváleno 79 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 80 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 81 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 82, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schválíme 83, zahájí hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 15, zahájí hlasování. Končím hlasování zamítnuto. A nyní hlasování závěrečné. Pojme, nezahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a máme to schváleno. 31 pro, 2 byli proti, 9 se zdrželo. Blahopřeme panu zpravodaji. A tím končíme hlasování na dnešním zasedání. Okay, colleagues, we can resume our agenda um, if everyone is ready. Anyone who um, doesn't want to be here for this, uh, please. Uh... Tak kolegové, můžeme uh, pokračovat v naší agendě a začneme bodem číslo 19, eh, což je delegace Libe na Slovensko a Maltu. Eh, návštěva delegace se konala 17. až 20. září. Jenom bych připomněl, že tuto delegaci vedla Sofie Endveld, která je také eh, předsedkyní pracovní skupiny eh, s obecným mandátem monitorovat situaci, pokud se týče mm, právního státu a boje proti korupci v rámci EU a zabývat se konkrétními situacemi, zejména na, na Maltě a na Slovensku. A já bych nyní eh, poprosil Sophie Intveld, aby nám prezentovala zprávu z mise a potom dám slovo ještě dalším kolegům. Děkuji, pane předsedo. Jménem delegace eh, jsem ráda, že vám mohu prezentovat zprávu z této mise. Slovensko a Maltu jsme navštívili, to už budou téměř dva měsíce, tady 17. až 20. září. A tyto, eh, tyto návštěvy následovaly po předchozích návštěvách na Maltě a na Slovensku nejdříve tedy po vraždě Dafne Galicie a poté eh, novináře Kučáka. Tito novináři vyšetřovali otázky korupce, organizovaného zločinu a možného napojení na politiku. A eh, na to bychom měli vždy pamatovat, že toto bylo na začátku těch našich misí. My jsme se zaměřili, zaměřili na dvě věci. Za prvé nás zajímal pokrok vyšetřování těchto vražd a za druhé obecně jsme se zabývali stát, stavem právního státu a fungování institucí v obou zemích. Naše zpráva je velice faktická, eh, detailní, máme nějakých 20-25 eh, stránek a eh, Eh, také sledujeme další vývoj, nenasledující tady po naší návštěvě. Eh, v obou případech eh, ty lidé podezření z provedení těchto vražd byli zajištěni. V případě Slovenska toto nastalo krátce po naší návštěvě. V obou případech ovšem jsou na svobodě ti, kteří si tyto vraždy zosnovali a objednali. Ehm, my samozřejmě máme omezený vhled do věci, poněvadž eh, policie eh, nám nemůže sdělovat operační podrobnosti, Nicméně musím říci, že mezi eh, stylem komunikace malské policie a slovenské policie je velký rozdíl. V posledních dnech eh, se v médiích objevuje mnoho zpráv, které naznačují, že malcká policie nyní už ví, kdo je ten zosnovatel eh, vraždy Dafne Galicie ale je velice těžko zjistit, co je pravda, co není, poněvadž v médiích se objevují neformální stanoviska, která se zase následně ruší a odmítají, čili to je, to je prostě způsob, jakým se tam komunikuje. Nicméně vítáno je, že v obou případech byly tedy alespoň eh, zajištěni skuteční vrahové a jsou to lidé, kteří jsou na Slovensku ochotní spolupracovat s úřady. Opakuje, že toto patří k našim hlavním prioritám. A sice spravedlnost musí e, být e, vykonána a vraždy skutečně nikdy nemohou zůstat nepotrestány. To by mělo příliš velký e, dopad na média ale samozřejmě také na pozůstalé. Já tady projdu jenom několik bodů, několik všechny. Ta zpráva je přiložena v závěrech. Začněme tedy situací na Slovensku. Ten obrázek je takový poněkud smíšený přetrvávají velké problémy a atmosféra vůči novinářům je velmi nepřátelská. Bývalý premiér Pico, Fico eh, zopakoval další eh, opravdu nepřátelské poznámky vůči novinářům a já doufám, že eh, slovenské úřady se zcela jasně a jednoznačně budou distancovat aby tedy novináři mohli bezpečně a svobodně pracovat. Existuje řada varovných eh, faktů, pokud se týče eh, vyšetřování. Eh, například je tady ten zvláštní případ únosu větnamského podnikatele a možné, možná účast bývalého ministra Kaliňáka. Dále případ toho eh, gangu motorkářů, eh, který měl ve svých prostorách různé zbraně a výbušniny. Eh, v případě panamských úřadů informace byly nabídnuty z německé strany slovenským úřadům, ale ten případ nebyl zahájen. Dále tady máme problém s evropskými zemědělskými fondy na východě Slovenska, a výbor pro rozpočtovou kontrolu toto nyní vyšetřuje. Zejména jsou zde obavy z toho, jakým způsobem to dopadne na zemědělce, poněvadž ti vlastně jsou nyní mezi mlínskými kameny různých úřadů. Situace se nicméně zlepšuje. Zaznamenali jsme případy změnit způsob eh, jmenování eh, šéfa policie nebo soudců eh, ústavního soudu. Eh, tady se zatím nic celkem nestalo. Vidíme, že tady je jakési, co, si, co se děje kolem jmenování ústavních soudců. Bude jich brzy vyměněno 9 z 13 a bude to podle nových pravidel, které, která jsou transparentnější a dávají větší vliv prezidentovi. Eh, podobně nová pravidla pro jmenování policejního prezidenta se nyní připravují. Eh, slovenská vláda formou dopisu eh, se vyjádřila k doporučením Benátské komise, ale také pokud se týče kvality soudnictví, taky se zodpovídaly tyto otázky. My jsme se dále ptali na tom, jak je to s RTVS, tedy veřejnoprávní televizi a rozhlasem, kde reportéři údajně dostávali pokyny o tom, jakým způsobem mají podávat pravdu až o opozičních stranách. Vláda všem nás ujistila, že neexistují takovéto instrukce, které by byly oficiální, je to jenom soukromá iniciativa jednoho jedince. Dále eh, se bude nadále sledovat, jaký je další vývoj a doufáme, že pozitivní změny budou udrženy. Dále jsme žádali další kroky v boji proti korupci a budeme se zaměřovat také na situaci, ve situaci, kdy eh, mnoho médií je v rukou oligarchů. Nyní k situaci na Maltě. Zde musím říci, a to je pouze osobní poznámka, že já mám eh, velmi velké, nechci říct hluboké pochybnosti k situaci v Maltě velmi obtížné je zjistit, jestli eh, vyšetřování probíhá nebo ne, jestli tedy vyšetřuje eh, policie nebo eh, státní zástupci nebo někdo jiný. Neustále kolují různá podezření a předpoklady obvinování o tom, že a de facto nevíme, jestli skutečně dochází k vyšetřování. E, nyní třeba z médií se dozvídáme, že vlastníci firmy 17 Black, e, která e, vyplácela částky politikům, tak teď z médií jsme se dozvěděli, že už se ví, komu tato firma patří. Dozvěděli jsme se, že Dvě osoby z vládních kruhů jsou nyní eh, vyšetřovány a těžko se to ovšem ověřuje. A eh, tedy tito dva lidé by měli odstoupit. Eh, nadále je zde velice nepřátelské prostředí pro žurnalisty, je, jsou zde, je zde vyhražování různými Eh, soudy eh, z vymyšlených důvodů, eh, také se povídá a nevíme jistě, že bylo zašet, zastaveno soudní řízení proti nezavřené novinářce. Dále jsou zde lidé, kteří postavili takový provizorní památník zavražděné novinářce a ti snad mají také nějaké potíže, ale opět se to nedá věřit. Na pozitivní notu malcká vláda přijala naše doporučení, aby pozvala Benátskou komisi k provedení auditu právního státu a fungování institucí na Maltě. Benátská komise svou zprávu bude prezentovat v prosinci, proto jsme také požádali o odložení termínu pro eh, rezoluci v tomto eh, výboru, abychom mohli zohlednit ještě také závěry Benátské komise. A ještě eh, poslední slova k Maltě. Mě velice znepokojují, jak to mám říct, znepokuje eh, ten počet oblastí, které vzbuzují pochyby. Praní špinavých peněz, korupce, podvody, možná také ovlivňování voleb, postoje k novinářům, skutečnost, že řada eh, nominací Eh, provádí přímo nebo nepřímo eh, ministerský předseda jeho úřad, čili eh, pak je otázka, jak mohou tito lidé pracovat nezávisle. A když to všechno dáme dohromady, tak ten obrázek o jako situaci zbuzuje mnoho obav. Eh, pak ještě poslední věc, a sice eh, zlatá víza. Zde nemá Malta monopol, toto existuje v různé míře a eh, v různých podobách v mnoha zemích, včetně mé. Prodávají se pasy, přímo či nepřímo se prodávají povolení k pobytu a samozřejmě Eh, nelegální obchodování s krátkodobými šengenskými nebo humanitárními vízy. To je samozřejmě hrozba Schengenu, eh, bezpečnosti a právnímu státu v Evropské unii. A osobně bych tomu řekla, tady nehovořím jménem výboru, řekla bych tedy, že silně pochybuji o tom, zda eh, systémy, systémy prodá, prodeje pobytových víz a pasů jsou slučitelné s Schengenem. A komise tedy eh, eh, by měla tedy předložit, vlastně teď konečně nedávno předložila eh, jakýsi návrhy ohledně zlatých víz. No pak je tady ještě oblast bankovního dohledu a také eh, praní špinavých peněz. Tady je určitý pozitivní výbor. Čili tolik některé z těch významných bodů z této zprávy a my doufáme, že budeme o této rezoluci hlasovat na jaře příštího roku. Jak jsem řekla, požádali jsme o odklad, abychom mohli zapracovat ještě i závěry Benátské komise No a jinak eh, budeme pokračovat v monitorování situace na Slovensku a na Maltě a možná také jinde, eh, pokud se o něčem dalším dozvíme. A zatím také Slovensko a Malta. Ano, děkuji. Já eh, teď dám slovo členům pracovní skupiny a poté dalším kolegům. Takže nejdříve Roberta Metzola, poté Josef Weidenholzer, Monika Makovej, eh, Ana Gomez, pan Franz, ještě někdo. Tak eh, máme zde málo času, ale je důležité, aby se dostal na každého. Takže mohu zavřít seznam. Takže další za EPP eh, paní Roberta Mecola, členka pracovní skupiny. Um, Děkuji, pane předsedo. Ještě než začnu, tak řeknu, že tohle je debata, eh, která je na Maltě a na Gozu velice sledovaná a je škoda, že v takto důležité věci nemohu hovořit svou mateřštinou. Možná by eh, si to sekretariát měl zapamatovat, že když máme eh, na agendě bod týkající se přímo Malty, abychom tu měli maltské tlumočníky. Chtěla bych nejprve poděkovat delegaci a Sofii za dobrou práci a spolupráci eh, napříč politickými skupinami tohoto parlamentu. Myslím si, že to, co jsme viděli na Slovensku a na Maltě, si žádá nějaké kroky. Je zapotřebí vytvořit přístup a zdůraznit potřebu nezávislého mechanismu právního státu, který by zkoumal každý stát Evropské unie. Protože v budoucnu budeme patrně čelit podobným výzvám, které se budou týkat záchrany nebo pojistky správného fungování právního státu v členských státech, svobody médií a boje proti korupci a beztrestnosti. Teď se soustředím na Maltu. Uplynulo 400 dnů od odporného zavraždění novinářky Dafne Caruane Galicie na Tiché Malcké ulici před jejím domem. V době, kdy byla zabita, pracovala na nejzávažnějších korupčních kauzách vládních politiků za několik generací. Politik, kterého zkoumala, zůstal na, nejvyšších, na, nejvyš, na jedné z nejvyšších vládních funkcí. Bylo zjištěno několik zásadních faktů, na základě jichž je potřeba bojovat proti korupci a odhalovat politické vazby vyšetřovaných osob. Je zapotřebí, aby, nezávi, aby nezávislé a malé mediální domy přežívaly útoky největších mezinárodních kon, koncernů a bezskrupulózních politiků. Myslíme si, že je potřeba vytvořit seznam každé, všech osob, které obdržely malcké občanství protože se s prodáváním malckých a evropských pasů jsou spojeny eh, mnohé, eh, mnohá úskalí, včetně sociálních. Naše zpráva požaduje okamžitě zveřejnit celou zprávu eh, e-grant, protože takováto zpráva je zatím k dispozici pouze několika vybraným vládním politikům. Zdůrazňujeme také, že zostuzený ministr Konrad Mici je jediným evropským ministrem, který byl odhalen v Panama Papers a zůstal ve funkci. Odmítl se s delegací setkat a utekl před našimi otázkami ohledně nových vazeb, které byly odhaleny mezi ním a e, firmou 17 Black, která sídlí v Dubaji a mezi e, provozovateli obrovského projektu, jader, e, projektu elektrárny, který razí ministr Mici. Kromě toho je tu štvavá kampaň vlády proti eh, rodině Dafne Karvaně Galicie a její památce. Tato kampaň musí být ukončena a je třeba vytvořit, eh, najít nějaké řešení pro vytvoření provizorního památníku ve Valetě. V poslední době se objevily zprávy, že byli identifikováni organizátoři eh, tohoto atentátu a že budou brzy zatčeni. Nicméně zatím zatčeni ani obžalováni nebyli. Vyšetření tohoto strašlivého zločinu je zásadní a my budeme pokračovat v našich požadavcích. Budeme žádat spravedlnost a pravdu ohledně Dafne a e, kauze, na které pracovala. Naše hlasy neutichly za těch 400 dnů a neutichnou ani nadále. Děkuji moc krát za SD je členem pracovní skupiny Josef Weidenholzer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce, protože ta eh, pracovala velice aktivně a vyváženě. Jak vidíme, tak hra ještě neskončila, stále je tu mnoho otazníků, stále ještě přesně nevíme, kdo vlastně zadával všechny tyto vraždy. Taková je momentální situace a řekl bych, že není vyloučeno, že se ještě dočkáme nějakých překvapení v následujících týdnech. Ale nemůžeme dělat žádné soudy v situaci, kdy ještě nevíme, kdo zatím je a kdy máme pouze určité teorie. Důležité je si uvědomit, jak fungují evropské instituce. My jsme viděli, jak pracuje Europol a jak funguje nový eh, evropský vyšetřovací příkaz v některých otázkách. Není to jen technická otázka, jak Europol plnil podpůrnou funkci. Europol dospíval k výsledkům, a je potřeba se zabývat tím, jak zlepšit operační fungování Europonu, Europolu. Vítám také to, že v případě Malty ještě čekáme na výsledky Benátského výboru, protože mnoho otázek je dosud nejasných a myslím si, že zpráva Benátského výboru ukáže, zda dochází k systematickému porušování principu právního státu v této zemi. Podporuji myšlenku kolegů, o které jsme hlasovali minulý týden ve Štrasburku, že potřebujeme nezávislý mechanismus právního státu, který by bojoval proti těmto problémům ve velmi rané fázi. A tyto případy nám znovu ukazují, jak je přístup parlamentu zásadní. Na závěr bych chtěl přidat osobní komentář. Domnívám se, že musíme velice dohloubky propátrat otázku občanství a trvalého pobytu v Evropské unii, respektive prodávání občanství a povolení k pobytu, protože to je opravdu otevírání pandořiny skříňky. A pro nás bylo velké překvapení, když jsme hovořili s jednou z těchto agentur, které eh, prodávali občanství. Tohle má opravdu evropskou dimenzi a komise by měla přijít s jasným pohledem na tuto problematiku, protože ji musíme řešit co nejrychleji. Děkuji moc krát. Paní Makovej, vy jste se zúčastnila ze ECR, chcete si vzít slovo? Prosím. Děkuji, já nebudu mluvit dlouho. Jenom bych chtěla říci, že poté, co jsme byli několikrát na Maltě a jednou na Slovensku a hovořili jsme s různými lidmi a úředníky, teď ne- neočekávám, že některý z těchto zločinů bude vyřešen. A když, my, když říkám vyřešen, tak tím myslím, že, bude, že budou dopadeni ti, kdo k ním dali příkaz. Naopak, na Slovensku to teď vypadá tak, že novináři, kteří protestovali, protože je bývalý premiér urazil, byli požádáni, aby předložili podklady ohledně svého financování, protože se objevila domněnka, že jsou financováni Sorošem. A to je ten týž premiér, který byl ve funkci, když byl zastřelen Jan Kuciak a jeho snoubenka. Kromě toho v prohlášeních státních úředníků je mnoho rozporů. Každý říkal něco jiného. A pokud jde o Maltu, tak jak říkala Roberta, nic se nezměnilo. A já nečekám, že by se úřady dostaly až k těm, kdo zadali příkaz. Navíc vypukl nový skandál, Daphne Project, což je eh, konzorcium eh, investigativních novinářů, kolegů Daphne. Ti odhalili, že Daphne pracovala na velice rozsáhlé struktuře praní špinavých peněz kudy protékalo přes 100 milionů euro a do které byli zapojeni nejvyšší představitelé Malty, premiér, pan Mici a tak dále. Nemůžeme očekávat, že tihle lidé budou vyšetřovat sami sebe. O to mi tady jde. Já věřím tomu, že jejich kolegové zjistí pravdu, ale Měli bychom něco udělat, protože pokud to neudělají vnitrostátní orgány, tak musí zakročit Europol nebo někdo další. Nemůžeme všechno nechávat na novinářích. Je to velice smutná situace. A když tady o tom diskutujeme, tak nevím, jak moc to pomáhá. Možná to napomůže zveřejnění zprávy. A ti, kdo nás poslouchají, budou vědět, že nás to zajímá a že se tím budeme zabývat i nadále. A že budeme opakovat, že je potřeba vyšetřovat nadále. Tak to byly tři eh, poslanci za politické frakce, kteří se zúčastnili pracovní skupiny a teď dám slovo poslancům, které toto téma zajímá. A jako první bude mít slovo Monika Beňová, prosím. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat za zprávu a když dovolíte, ráda bych k ní měla pár poznámek. Návrh vyhlášení detailně informuje o obsahu jednotlivých setkání, přestože ne vždy v předkládaném usnesení je uveden i kontext, který z těch setkání vyplývá. Ráda bych zdůraznila, že vláda Slovenské republiky se neustále snaží o řešení těchto otázek, které jsou předběžně ještě otevřené a potvrdil to na střetnutí, na, na setkání s poslanci osobně předseda vlády Slovenské republiky, který sám absolvoval velice dlouhou a podrobnou diskuzi o tom, jak vypadá celkový stav v otázkách, které jste mu položili. Měli jste možnost přesvědčit se, že na Slovensku jsou plně respektovány evropské hodnoty, právní stát a demokratické principy, a to v plném rozsahu. Když dovolíte, chtěla bych zdůraznit i to, že ve vaší zprávě, kterou jste předložili, považuji za nedostatečné, že závěry mise neodrážejí některé aspekty setkání, které proběhly. Například ze setkání se speciálním prokurátorem je tam velice jasně vysvětlené, jak byl zadržen a kontrolován a v neporušeném, stavě vrát, v neporušeném stavu vrácený telefon paní Holcové a další věci. Domnívám se taky, že zpráva Evropského parlamentu by neměla implikovat podezření, která se nezakládají alespoň na jednom ověřeném faktu. že soudy nebo policie nebo politická reprezentace jsou propojeny s organizovaným zločinem. To jsou velice citlivé a nebezpečné věci, takhle to naznačovat ve zprávě Evropského parlamentu, protože neexistuje ani jediný prokazatelný důkaz těchto tvrzení. Je to domněnka, kterou ne, nemůžeme o nic opřít a považuji za velice nebezpečné, pokud Evropský parlament bude dávat do svých zpráv takovéto informace. Vláda Slovenské republiky si uvědomuje, že je tu několik výzev, zejména je potřeba posílit důvěru občanů ve stát. A také se neustále snaží o řešení, například přijímáním účinných opatření, či omezováním prostoru pro korupci a předkládáním legislativních návrhů směřujících k větší transparentnosti při obsazování vrcholných pozicí v policii a tak dále. A ještě krátká poznámka k médiím. Slovenská republika je dlouhodobě hodnocená organizací Reportéři bez hranic a podle nich jde o zemi, která má výbornou legislativu a kde nedochází k útokům na novináře. Pan Kuciak byl zavražděn, ale nebylo to proto, že by naše země měla nedostatečnou legislativu nebo proto, že by k nám docházelo k rozsáhlým útokům na práci novinářů. Tak to není. Já jsem v politice 19 let a neustále se snažím o korektní vztahy s novináři. To, že existují také nedobré vztahy mezi bývalým premiérem a částí novinářské obce, tak potom, když dáte do zprávy, že dochází k útokům na novináře, tak to považuji za nekorektní, protože žádný útok na novináře v širším kontextu na, Slo- na, na Slovensku nikdy nebyl. A ještě zdůrazňuji, že naše legislativa je v mnoha oblastech mnohem detailnější a lepší než legislativa pro média v jiných zemích ale chtěla bych každopádně poděkovat za to, že jste na Slovensku byli, že jste měli možnost se setkat s představiteli vlády nebo s některými představiteli policie, soudnictví a s novináři. Jsem ráda, že ve vaší zprávě se objevilo i to, že novináři nechtějí být objektivní. Jsem ráda, že to tam je napsané protože to je často důvod, proč dochází k rozporům mezi některými politiky. A zdůrazňuji některými, a mezi některými novináři. A možná by bylo dobré pro celkovou situaci, kdyby novináři měli z politiky korektnější vztahy a kdyby novináři ve svých článcích, a znovu říkám někteří novináři a někteří politici, kdyby neoznačovali některé politiky za gaunery, grázly, zloděje, a vrahy. Děkuji. Okay, thank you. Um... Děkuji. Ke konci se vrátíme ještě k některým těchto bodům. Nyní má slovo pan Franc, prosím. Děkuji. Eh, já bych chtěl ještě jednou poukázat na aspekt ochranu, ochrany menšin na Slovensku. Eh, největší menšinou na Slovensku jsou lidé s jiným pozadím, kteří eh, jsou vystaveni značnému omezení v školství, v otázce bydlení i na pracovním trhu. Ta situace je často značně prekérní. E, takovýto lidé jsou často vyháněni z měst a žijí na venkově, kde neexistuje v podstatě žádná infrastruktura a kromě toho dochází k vykořišťování těchto lidí, e, kteří e, musí vyžít s platem, který je hluboko pod minimem. E, tato situace vede k tomu, že e, tito lidé opouštějí e, svou zemi, kde žijí už stovky let a putují jinam. A to proto, že na Slovensku nemají žádné existenční možnosti. Eh, protiromské nálady na Slovensku eh, existují. Já jsem byl v Košicích, hovořil jsem s, lidí, s lidmi, kteří se to týká a ti mi řekli, že v podstatě existuje téměř apartma, apartheid, že například Romové nesmějí v Košicích do autobusu z důvodu svého etnického původu. Eh, to je, myslím si, aspekt, který musíme ještě osvětlit a který nesmíme tabuizovat. Děkuji. mikrofonu. Okay, colleagues, okay. Okay. Um, okay, Anna. Anna Gumeš, prosím. Děkuji kolegům, kteří pracují v této skupině a děkuji také za zprávu Sophie Intfeld a dalším kolegům a kolegyním, kteří se účastnili její přípravy. Jako členka vyšetřovacího výboru k Panama Papers jsem navštívila Maltu a vedla jsem ad hoc misi o právním státu, která po vraždě paní Galicie byla do Malty vyslána a plně souhlasím s těmi, s tím, co říkala Sofie a Roberta Mecola, jak hodnotili situaci na místě. Ráda bych poukázala především na dvě věci. Vyhybači se dani a skorumpovaní lidi. Jeden vedl kabinet premiéra pan Skambry a druhý byl ministr nejprve energetiky a teď turistiky, pánové Mici, stále sedí ve vládě. Přestože se prokázalo, jak už ukázal konec konců i nás vyšetřovací výbor ve věci Panama Papers, ale i na základě posledních zjištění z akci Black 17 se prostě ukázalo, že to jsou zločinci a podvodníci a opravdu není pro mě pochopitelné, co ještě dělají ve vládě. Proč je chrání a jejich pozici ve vládě chrání premiér a proč nejsou vyšetřováni a není na ně podáno oznámení. Malcké finanční spravodajské služby k tomu dospěly k závěru, ale policie s tím nic neudělala. A pochopitelně také otázka vyšetřování vraždy Dafne Galicie. To vyšetřování se dostalo do slepé uličky. Ano, zajali tři lidi, ovšem otázka je, kdo si u nich objednal, aby tam dali bomby ten, kdo zatím stojí, nebo ti, kdo zatím stojí, chyceni nebyli. A byť tedy se, se objevily, objevily určité stopy, že se mají vyšetřovat některé lidi, tak se jich nikdo nedržel. No a kromě toho dochází k velké demonizaci eh, rodiny Dafne. Stále tam probíhá vyšetřování ve věcenosti utrhačství snad kromě kauzy jednoho ministra, který musel předložit seznam svých telefonátů. Je to ministr Cardona, ministr hospodářství a někteří lidé uvádějí, že jej viděli, jak popíjí s některými podezřelými, kteří jsou nyní ve vězení s tím, že tedy provedli ten eh, útok výbušninou. Takže lidé, kteří chtějí spravedlnost v této kauze a kteří vytvořili memoriál, tak, nebo ten památník, tak eh, jsou pronásledováni, není dokonce ani možné, aby uctili památku u toho památníku a navíc poslanci tohoto parlamentu, kteří aktivně volají po spravedlnosti, konkrétně David Kaza, a jsou neustále pomlouváni, říkají, že bere drogy a podobně. A já jsem byla poslední. Bylo řečeno, že jenom vystupuji jako uh, loutka protivládních novin a také se pouští do mé návštěvy v Kazachstánu a říkají, že jsem spolupracovala s Muktarem Abaliazovem, kterého jsem nikdy nepotkala, takže to je prostě zcela falešná zpráva. A nyní píší portugalské trestně, eh, policie a belgické televizi, belgické policii a dám vám kopii tohoto dopisu. Ale zajímavé je, kdo tyto falešné zprávy vytváří. Jsou to členové a poslanci za vládní stranu na Maltě. Opravdu to, co se děje, je děsivé. A chci jenom připomenout otázky týkající se praní špinavých peněz, banky Pilates konkrétně, e, ty se, ty se prokázaly. Teď další banka má stejný problém, protože se prostě ukáže, že jsou pračkou, ukázalo, že jsou pračkou špinavých peněz. Takže vzhledem k tomu, co se děje na Maltě, že se proces dostal do slepé uličky a vzhledem k tomu, co bylo řečeno na Slovensku, tak, o Slovensku, tak chci také připomenout Bulharsko. Já prostě nevěřím tomu, že nějaký blázen spáchal pouze vraždu. Viktoria Martinová, stejně tak jako Jan Kučák na Slovensku a jako Dafne Caravana Galicia na Maltě, také vyšetřovala případy korupce. A korupce, kterou odhalovala. Takže já si myslím, že ten bulharský případ by si také měl vzít na starosti pracovní skupina. A mám ještě otázku na Sofy. Europol v jednu chvíli mě napsal dopis, já jsem ho dala k dispozici, ve kterém uvádí, že jeho činnost na Maltě je omezována a sami říkali, že to prostě nebyla jenom jednoduchá vražda, že to bylo zorganizováno a vycházela to z toho, že v podstatě nemohli udělat krok nad rámec toho, co chtěli orgány. A zajímalo by mě, Sofie, jestli jsi byla v kontaktu s Europolem. A jestli je to skutečně pravda, že je omezována jejich role a jestli je možné rozšířit jejich roli v těchto případech, to je Malta, Bulharsko a Slovensko. Děkuji. Kolegové a kolegyně, uzavřel jsem seznam vystupujících. Paní Skřípek a pan Nač dostanou možnost, ale jenom prosím krátce. Pan Skřípek a potom Paní Natě a potom Sofie dostane slovo. Na minutu možná, pane Skripku, jestli můžete. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně, pro mě dnes není jednoduché vystoupit na tomto výboru. Jsem přesvědčen, že stav právního státu a jeho zkoumaní není věc, do které by měly zasahovat instituce Evropské unie že je to věc členských států. Na druhou stranu stavající situace na Slovensku po vraždě Jana Kučáka a vzhledem k tomu, že nebyla vyvo- že vládní představitelé si z toho nevyvodili skutečnou odpovědnost, to nás staví do situace a mě staví do situace, kdy se cítím povinný zde dnes vystoupit. Jako poslanec Evropského parlamentu za Slovensko a jako člen tohoto výboru, musím říct, že mě mrzí, že se musíme vůbec zabývat vraždami novinářů eh, na Maltě i v jiných státech, možná teď v 21. století. Vražda Jana Kučáka a, Martin, eh, a jeho snoubenky Martiny a eh, zasáhla nás, ale celou Evropu, protože Jan Kučák psal pravdivě a jasně o našich politicích a mafiánech, kteří okrádají naši zemi o 100 miliony, které potřebujeme na rozvoj této země. Po jeho vraždě desetitisíce lidí vyšli do, odeš, vyšli do ulic a protestovali. A to pravděpodobně neočekávali ti, kteří takto cenicky připravili Jana Kučaka a jeho snoubenku o život. Možná si mysleli, že mladý neznámý novinář, že ta vražda se ututla, ale mýlili se. Veřejnost na to reaguje. Jsem ale zklamaný z toho, že naši vládní politici a nejmocnější politické strany Smeru nevyvodili z toho osobní zodpovědnost za současný stav, který v tuto chvíli panuje na Slovensku. A doufám, že voliči ve volbách do Národní rady jim to dají jasně najevo, protože lidé chtějí spravedlnost. Jen ty do očí bíjící věci, jako třeba, že premiér Jan Fico stále bydlí v bytě odsouzeného daňového podvodníka, že to je prostě politická hamba pro Slovensko. A že náš premiér, pane, pane Skřipku, a pan, já jsem vás nechal mluvit i po uzavření tohoto seznamu, tak vás poprosím, abyste to ukončilo. Otec Jana Kuciaka na předpadny řekl ve veřejném projevu, že pokud každý bude dělat svou práci poctivě, tak všechno bude v pořádku. Já myslím, že to je odkaz syna politikům. Poctivost je hodnota, která se vytrácí ze života lidí a my potřebujeme, aby se vrátila. Děkuji. Thank you very much. And, uh, Mr. Nudge. Děkuji a nyní pan Nať, prosím o velkou stručnost vás také požádám. Děkuji. Původně jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale to, co jsme si tady vyslechli od kolegů, kteří bohužel právě odešli, eh, ale přesto se k tomu já vyjádřím, na účet Slovenska je něco, na co musím reagovat. Ano, jako všude v Evropě, i my máme problémy s vyloučenými sociálními skupinami. Jako všude jinde v Evropě máme problémy s romskou komunitou. Ale vyprošoval bych si jménem Slovenské republiky takováto prohlášení, protože tady nejde o to, kdo je u vlády. Pokud by na Slovensku měl fungovat nějaký apartheid nebo nějaké vylučování Romů z veřejné dopravy, tak by to nebyl problém stávající vlády, ale společenského řízení, což je vyloučené. Často tady fabulujeme, přeháníme, používáme expresivní výrazy, ale toto bych si vyprošoval, protože jsme v Evropském parlamentu a nejsme v hospodě na rohu. A když už mám slovo, tak co se týče právního státu, tak já mám za to, že Slovensko stále patří mezi ty lepší členské státy, co se týče svobody slova v EU, pokud vím. Zaujali jsme 13. místo, takže máme státy, které jsou daleko problematičtější. Co se mohlo udělat ještě více v rámci prosazování právního státu? Odstoupil premiér, padla vláda, vznikla nová vláda, chytili poměrně rychle pachatele tak teď nikdo nemůže říkat dopředu, že se nikdy neodhalí, kdo tu vraždu objednal. Co se týče politického přístupu, tak Slovensko podporuje vznik Evropské prokuratury, která právě bude mít pravomoci i v oblasti evropských fondů. Já na to velmi čekám a myslím, že všichni na Slovensku také, tak aby se to mohlo všechno vyřešit pořádně. Prostě jsou lidi u nás tak jako i jinde, všude jinde, kteří jsou skorumpovaní. Korupce není jenom problém na Slovensku a na Maltě, ale všude v Evropské unii a otázka je, a ta nejdůležitější otázka je, jestli daný stát je schopen vlastním systémem s korupcí něco dělat. Já myslím, že ano. Děkuji. Dobrá. Sofie už přetahujeme, ale jestli chceš rychle odpovědět na otázky, které si dostala a dospět k závěru. Děkuji, Klóde, a děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili. Je škoda, že paní Beňová odešla, protože jsem byla trochu překvapena a vyděšena jejím vystoupením. Pokud chceme, aby Evropská unie se stala skutečně společenstvím hodnot a práva, tak eh, prostě musíme přestat eh, s těmito instinktivními, defenzivními postoji ke kritice vlastní země. Tady nejde o kritiku nějaké země, tady nejde o to, že bychom stranili jedné či druhé politické straně, tady jde prostě o to, abychom zajistili, že Evropská unie jako celek bude nenarušená, protože pokud máme problém v jedné zemi, tak to má dopad na celý systém. Jak jsme třeba viděli při provádění um, evropských zatykačů vydaných polskými soudci. Takže si myslím, že bychom měli otevřeněji přistupovat ke kritice části Evropské unie, i když je to součást naší země. Paní Beňové, která tady odešla, bych řekla, že za A to není usnesení, je to zpráva o schůzkách, které proběhly. Paní Beňová uvádí, že zprávy z těchto schůzek jsou nepřesné. No to jsem překvapená, proč ona tam nebyla. Tak nevím, do jaké míry je schopna posoudit, jestli jsme ty schůzky správně popsali nebo ne. Kromě toho, Tady nejde o složité osobní vztahy mezi některými členy bývalé vlády a některými novináři. Tady jde o nepřátelský obecný postoj vůči novinářům. A prostě tvrdit, že neexistuje problém, když vám někdo z novináře zabije, tak to mě teda připadne nepřijatelné. Problém tam je, Prostě pokud máte vyšetř- novináře, který něco vyšetřoval a došlo k nájemné vraždě, no tak tam je opravdu problém, který jde nad rámec nepřátelského vztahu některých poslanců, eh, tedy politiků a některých novinářů. Takže já se nemyslím, že tato připomínka byla zrovna eh, vhodná. My jsme to řešili opravdu velmi fakticky a tím se vracím i k tomu, co říkala paní Gomeš, které jsme vděční za to, že uvedla hodně práce v předchozí fázi, ale ty dvě připomínky, které jste uvedla, ukazují, že jsme nestraní a nezávislí. To, že pan Karona se, nesetk- se setkal s lidmi v té hospodě, údajně nebyly prokázány, protože ta osoba, která to tvrdila, to tvrzení stáhla. Tak uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Prostě musíme použít fakta, jinak nebudeme důvěryhodní. Teď, co se týče bulharské novinářky, tak já jsem to pochopila tak, že ona sama korupci nevyšetřovala, že dva novináři, kteří tak činili, u ní vystupovali v pořadu, což tedy není úplně to samé. Zítra prosím všechny vás zvu na slyšení mezi 14. a 16. hodinou se třemi bulharskými novináři, takže dostanete informace z první ruky. Všechny vás tam srdečně zvu. Co se týče Europolu, tak tam jsme měli několik eh, schůzek s Europolem a kromě toho také jsme komunikovali přes videokonferenci a oni nás ujistili v tom, že spolupráce probíhá v pořádku, že mají přístup ke všem informacím, které potřebují. Stále tam vidím několik otazníků, ale oni v každém případě říkají, že orgány v obou zemích jsou ochotny s nimi spolupracovat. Také jsme byli ubezpečeni v tom, že Europol sehrál opravdu zásadní úlohu v této oblasti a v tomto usnesení opravdu chci říci, že je potřeba posílit pravomoci a prostředky, které má k dispozici Europol tak aby méně závisely na pozvání orgánů této země. O romské problematice jsme nehovořili, tedy pan Franc také odešel, protože to nespadalo do popisu práce skupiny pro sledování právního státu. Co se týče otázky paní Mecoli, tak to bych řekla, že samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme nezávislý mechanismus, a apelujeme na Evropskou komisi, aby předložila návrh zakládající takovýto mechanismus. Také souhlasím s tím, aby ta zpráva byla zveřejněna. Je tedy opravdu zvláštní, že premiér má kopii této zprávy, byť tedy eh, se to týká jeho ženy a je tam tedy střed zájmu, takže si myslím, že by bylo dobré, aby tuto zprávu zveřejnil a je to trochu divné, že tu zprávu dostal jenom proto, že je premiér. Pokud já vím, tak to přece není právní důvod pro to, aby tu zprávu dostal. A kromě toho také v usnesení navrhneme legislativní iniciativy. Budeme se tím tedy zabývat. A nyní paní Makovej. Paní Makovej eh, se dívala pesimisticky na to, že autoři, to, tedy zadavatele tohoto trestného zločinu nebudou nalezeni. E, nevíme, já to nevidím tak pesimisticky jako vy. Minimálně co se Slovenska týče, tak po těch prvních chybách, které učinila policie, tak byli chyceni ti, kteří tu vraždu provedli a vypadá to jasně, že to skutečně jsou ti skuteční vrazy, to musíme přivítat. Já mám dojem, že to vyšetřování probíhá a že probíhá vážně. Setkala jsem se se spoustou lidí, kteří skutečně trvají a zasazují se o to, aby státní zpráva byla efektivní a transparentní, takže to není všechno černé. A závěrem chci říci, pane předsedo, že také věřím. Ne, ještě ne, zapomněla jsem na to, co říkal pan Nať že bychom tedy neměli kritizovat, protože eh, odstoupila vláda, no to je pravda, i vedoucí představitelé policie někteří odstoupili, no ale v podstatě vrátili se zadními vrátky a jsou zpátky ve vládních funkcích. A to si myslím upřímně, že nebylo úplně moudré. My jsme to kritizovali, když jsme byli na Slovensku. Takže uh, Pane předsedo, závěrem chci říci, že budeme intenzivně sledovat tuto situaci. Mechanismus pracovní skupiny pro sledování právního státu a návštěvy a kontakty s vládami, s Europolem a s dalšími agenturami je pro mě velmi užitečným formátem a myslím si, že by to mohlo být součástí širšího mechanismu, který se bude týkat také ostatních členských států Evropské unie. To je tedy z mé strany pro tuto chvíli všechno. Děkuji vám. Dobrá. Takže pracovní skupina přispěje k tomuto usnesení a to usnesení se bude probírat v březnu. Dobrá. Tak vám děkuji, děkuji jak Sofii, tak ostatním kolegům a kolegyním, kteří k tomu přispěli. Pojďme dále. Máme trochu spoždění. K bodu 10. To je nařízení, jehož cílem je vytvořit spolupráci mezi OLAFem, a úřadem veřejného a státního zástupce pro ochranu finančních zájmů EU. Monika Makovej je zpravodajkou, ta je přítomna, takže jí dám hned slovo. If you, if you're leaving uh, now, please do so quietly. A prosil bych ty, kteří odcházejí, aby tak činili v tichosti. Paní Matovej. Děkuji. Téměř 20 let po založení OLAFu eh, přistupujeme k dalšímu důležitému kroku v zájmu ochrany finančních zájmů Evropské unie. Vytváříme tedy Evropského, úřad Evropského veřejného žalobce. Jde o to, abychom zde měli jasná pravidla pro mechanismus spolupráce mezi institucí OLAF a mezi tímto úřadem EPPO. Chceme vymezit pravomoce mezi nimi. Měly by fungovat na principu komplementarity a neduplikování se navzájem a e, vyměny na informací. E, zatímco tedy ten e, prokurátor by se měl zabývat trestním stíháním. E, Olaf vytváří, Olaf tedy je vyšetřovatelem správním. Důležité je, aby nedošlo k sporu o kompetence, a to se týká jednotlivých případů, řízení případů a e, aby se duplicitně nevyšetřovala tato fakta. EPPO e, vyjadřuje vysokou úroveň ochrany a důvěrnosti a e, proto si myslím, že OLAF by měl mít pouze nepřímý přístup k jejich informacím. Pokud se týče neduplikace, OLAF musí informovat EPPO bez prodlení o eventuálním trestním, eh, eh, o trestním eh, trestních záležitostech a měl by okamžitě tedy zastavit vlastní vyšetřování, pokud vyšetřuje EPPO trestní případ. Pokud EPPO vyžaduje více informace o možných kriminálních implikacích ve vyšetřování OLAFu může se obrátit s žádostí o informace na OLAF. V případě, že EPPO již eh, vede vyšetřování a eh, generální eh, tajemník Olafu se domnívá, že Olaf by měl pokračovat ve svém vyšetřování, musí si vyžádat schválení od EPPO. Pokud se týče eh, vyšetřování trestního, eh, nepřejeme si, aby zde eh, stály v cestě administrativní překážky. Je také důležité to, že důkazy, které vzejdou z vyšetřování, musí být přijatelné pro soudní řízení, přípustné pro soudní řízení. Pokud tedy OLAF bude chtít pokračovat ve svém administrativní řízení, tak je jasné, že tyto eh, jeho důkazy potom eh, by nemusely být přípustné před soudem a tomu právě eh, chceme zabránit, aby, nebo v současné době by to mohlo být možné. Dále, pokud se týče získávání zpátky z cizených prostředků, tak eh, zde tento úkol eh, může EPP přenést na OLAF. Toto je několik eh, z těch věcí, které v mém stanovisku se vyskytují. Já bych možná řekl, že, že členské země které se neúčastní ústavení eh, orgánu EPPO. Tak eh, tady eh, vůči ním platí to, že OLAF bude nadále pokračovat v dosavadních postupech a v případě, že dospěje k závěru, že dojde k trestnímu trestné činnosti, pak by své závěry měl předat příslušné členské země. To samozřejmě není příliš Eh, efektivní, eh, může to tedy trvat mnohem eh, déle. Země, které se nezapojily do EPPO, nemají jiný způsob, jak se s tímto vypořádat. Já bych jenom ještě řekl na závěr, že pozměňovací návrhy očekáváme do 26. listopadu. Děkujeme eh, paní eh, Makovej. Takže skutečně je to návrh stanoviska a 26. listopad je skutečně eh, termínem pro podání pozměňovacích návrhů. Nyní se dívám, jestli někdo chce promluvit. Zdá se, že tomu tak není, takže já bych poděkoval tímto paní Makovej za vysvětlení a ještě jednou zopakuji, že pro pozměňovací návrh je termín 28. listopad nyní se dostáváme k bodu číslo 21. A tady pan Radev bude eh, zastupován. Eh, bodem je eh, projednání pozměňovacích návrhů, které se týkají pravidel usnadňující využívání finančních a dalších informací k eh, prevenci, detekci, vyšetřování a stíhání určitých eh, trestních eh, činů. Takže já bych nyní prosil o úvod do problematiky a za pana Radeva. To bude pan Ademov. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Pan Radev v současné době se omlouvá, poněvadž musí v této chvíli hlasovat ve výboru Jury. S Pravodaj eh, vítá 150 předložených pozměňovacích návrhů. Zítra proběhne eh, zasedání stínových zpravodajů a Eh, většina podaných pozměňovacích eh, případů se shoduje s linií této zprávy. To je velice důležité. Eh, cílem je totiž vytvořit efektivní systém pro výměnu informací. Hlasovat by se mělo 3. prosince a pan Radev se domnívá, že tato zpráva bude schválena velkou většinou a bude k projednání potom v prosinci na plenárním zasedání. Uh, Děkuji vám, pane Adamové, eh, za předložení této zprávy. Myslím, že paní Činiči se chtěla vyjádřit. Je na cestě, nebo jak to s ní je? Um, no, takže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 Takže nemáme tušení, kdy dorazí. Tak asi budeme pokračovat. Oh, does somebody else want to speak on this? Or the commission? Oh. Ještě někdo si přeje k tomu něco říct, možná za komisi? tak, eh, tak prosím zastupce komise, aby se rychle vyjádřil. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dovolte, abych řekla několik eh, slov já tady vím, že tady většina stínových zpravodajů není, ale přesto bych ráda řekla něco, co považujeme za důležité. Především eh, děkujeme, že jste k tomuto tématu přistoupili s pocitem naléhavosti, který je nutný. My doufáme, že ještě v prosinci budeme moci zahájit trialog a bylo by velice důležité, aby eh, toto bylo přijato do dubna, kdy skončí tento parlament. Máme ovšem jednu obavu a to je článek 7 návrhu, který se týká situací, eh, kdy exekutiva žádá informace eh, od eh, finančních útvarů. Toto už je odšetřeno ve směrnici o praní špinavých peněz a tam se říká, že skutečně je nutné, aby tady byla tato schopnost reagovat na příslušné dotazy. My se domníváme, že tady je třeba eh, posílené spolupráce, kde eh, příslušný útvar eh, musí žádat, musí tedy odpovědět. Většina politických skupin, skupin ovšem eh, toto odmítá a místo toho se zde říká nebo navrhují znění, eh, že příslušný orgán eh, má právo žádat informace. A to nás skutečně znepokojuje. My jsme to tak navrhli proto, že Evropský parlament a jeho zpráva pana Narta, to je zpráva o Panama Papers, eh, vy tedy eh, zde se dožadujete opakovaně posílení pravidel ale bohužel nyní se pracuje na pozměňovacích návrzích, která ta pravidla zachovají na současné úrovni, ale nikoli, nikterak je neposílí. My jsme silně přesvědčeni, že tato eh, pravidla je nutno posílit, spolupráci je nutno posílit a proto vás žádáme, abyste znovu zvážili pozice ve vašich pozměňovacích návrzích. Ano, Děkuji. Takže eh, postaráme se o to, aby pan Radev eh, tady skutečně dostal eh, tuto informaci. No, každopádně pan Ledgeri z Frontexu má spoždění. Možná ještě paní Gomeš se na něco chtěla, nebo chtěla něco říci. Ano, já bych chtěla poděkovat komisi za iniciativy a za varování eh, eh, ohledně eh, těch politování hodných pozměňovacích návrhů, které tady předkladají někteří, někteří poslanci. Zdá se, že zatím stojí nějaká organizace s temnými cíly. Je tady skutečně jakási snaha opět zmarnit soustavné úsilí eh, parlamentu o stížení života eh, těm, kteří rozšpinavé peníze a eh, zabývají se terorismem. Takže já bych chtěla poděkovat komisi za toto. Komise skutečně si zaslouží, abychom ji podpořili a já musím říct, že za svoji skupinu mohu, mohu přislíbit, že se postavíme za principiální pozici tohoto parlamentu. Takže ještě jednou děkuji. Ano, děkuji a děkuji panu Adamovi eh, za podanou zprávu a za to, že to, co zde proběhlo v debatě, předá panu Radevavě. Takže tento bod uzavíráme a pokusíme se do 3. prosince přijmout tuto zprávu a k příštímu bodu eh, přejdeme v okamžiku, kdy se objeví pan Ledgery, takže to bude přestávka minutka či dvě, poté budeme pokračovat bodem 22. Just, just so we just have a small break of one or two minutes, colleagues. Thank you. Takže přestávečka minuta nebo dvě, kolegové. Colleagues, um, thank you for your patience and we had... Tak kolegové, děkuji vám za trpělivost s pauzou. Teď už pan Ledgery dorazil takže můžeme se pustit do bodu 22. Jde tady o zprávu evropských hranic a o Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Náš výbor momentálně připravuje své stanovisko k návrhu komise ohledně eh, Evropské pobřežní a pohraniční stráže. A v rámci příprav na toto stanovisko tu vítám pana Ledgeryho, který je výkonným ředitelem Frontexu a který nám stručně představí letošní aktivitu této agentury, zejména provádění nařízení 656 2016, které stanovuje pravidla pro dohled nad vnějšími námořními hranicemi. A poté mu budete moci pokládat dotazy na cokoliv, co vás zajímá ohledně této velice důležité agentury. Tak, pane Ledgeri, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, vážení poslanci. Účelem mého projevu je spravit vás o probíhajících aktivitách Evropské pohraniční a pobřežní stráže Frontexu. Zpráva za rok 2017 byla publikována a chtěl bych vás spravit také o aktuálních aktivitách za letošní rok. Obecně vzato je potřeba si uvědomovat, že teď máme rozšířený mandát od roku 2016. Nehovořím o budoucích návrzích, ale hovořím zkrátka o stávajícím platném mandátu. A v rámci tohoto mandátu máme více potenciálu a více zdrojů. Zdroje jsou jeden bod, který je důležitý. V minulosti bývala naše agentura vnímána spíše jako aktér zabývající se pouze migračními otázkami. A já bych chtěl objasnit, že zpráva hranic to není pouze migrace. Přibývá čím dál více dalších problémů, jako je boj proti organizovanému zločinu nebo také prevence terorismu což bývá často od migrace zcela oddělené. A to je důležité si uvědomovat že rozsah působnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže by měl být stejně široký jako rozsah působnosti integrované zprávy z hranic. Uvedu pár klíčových čísel. Za prvních deset měsíců roku 2018 počet nelegálních překročení hranic do EU klesl o 30 Je tedy nižší o 30 Když to porovnáme se situací před jedním rokem, tak celkem jsme letos zaregistrovali zhruba 120 tisíc ilegálních překročení hranic. Tato situace je způsobena zejména nižším migračním tlakem ve, středu, středo, ve středním středozemním moři a k největšímu nárůstu došlo na západě středomoří a také na pozemní hranici Turecka a Řecka ta, ale absolutní čísla zůstávají poměrně nízká. To znamená, že z operativního pohledu momentálně nemůžeme říci, že by probíhala migrační krize na vnější hranici. Monitorujeme situaci, podporujeme členské státy a tohoto momentu lze využít k tomu, abychom se zamysleli strategicky nad tím, jak se rozvíjet do budoucna. Já už jsem zmínil, že zpráva hranic se netýká pouze migrace. K tomu bych chtěl ještě říci, že nedávno bylo vydáno společné prohlášení na společném zasedání Europolu a e, Frontexu o posílení naší vzájemné spolupráce. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že pohraniční stráž obecně i agentura Frontex, když organizuje společné operace na vnějších hranicích, může fungovat jako oči a uši policejních orgánů. Takže můžeme poskytovat Europolu a policiím členských států osobní data, která jsme získali v rámci našich aktivit. My nemáme na starosti vyšetřování ale obecně pohraniční stráž, nejen my, ale i v členských státech, může přispívat k rozbíjení zločineckých organizací, zejména pomocí osobních dat, která mohou být ku prospěchu při eh, trestním eh, stíhání, eh, při vyšetřování. Teď posilujeme operativní ční aktivity a byly nám eh, navýšeny zdroje. Takže například situační centrum Frontexu pracuje non-stop, takže máme k dispozici služby 24 hodin denně. Což znamená, že neustále dnem i nocí podporujeme členské státy v jejich činnosti na vnějších hranicích. Pokud jde o ty v uvozovkách tradiční společné operace, tak momentálně průměrná velikost našich nasazených jednotek je zhruba 1500 eh, příslušníků v terénu. Když říkám příslušníků, myslím tím pohraniční stráž a myslím tím i pobřežní stráž na lodích. Takže 1500 to je průměrná velikost pokud nedojde k aktivaci rychlého nasazení. Máme tři velké operace. Poseidon v Řecku, Temis v Itálii. Ta byla pozměněna v únoru 2018 a byla posílena bezpečnostní složka a policejní složka. Boj proti obchodu s drogami, který byl pozorován mezi Albánií a Itálií a také obchodování se zbraněmi v některých případech. A letos máme jednu novinku, a to je trvalá operace Indalo, která se zabývá jihem Španělska a tamními migračními toky z Maroka do Španělska, které, jak víte, se za poslední tři roky ze čtyř až z pěti násobily. Pokud jde o operace Search and Rescue, které jsou součástí té námořní větve našich operací, za rok 2018 jsme zatím zachránili 30 tisíc lidí na celé vnější evropské hranici. Provádíme registraci, odebírání otisku prstů a screening nových příchozích a asistujeme také u zatýkání pašeráků a obchodníků s drogami a jakékoliv, jakýmkoliv dalším kontrabandem. Za loňský rok jsme přispěli k zatčení 744 podezřelých prostředníků a více než 2000 pašeráků. Loni jsme zabavili 166 tun drog, a to nejen na námořní hranici, ale také na pozemní hranici okolo regionu západního Balkánu. Takže, jak vidíte, škála naší působnosti je široká. A já bych se chtěl teď zastavit trošku podrobněji u námořních aktivit a námořní spolupráce. Možná si pamatujete, že v našem mandátu se počítá s trojstranou spoluprácí mezi Frontexem, EMSO a EFKO, FK, tedy e, Evropský úřad pro kontrolu rybolovu. A v mandátech těchto tří agentur jsou vzájemně si odpovídající ustanovení. My je momentálně implementujeme a vede to k velmi pozitivním výsledkům. Pokud jde o search and rescue a pokud jde o boj proti ilegálnímu rybolovu a také boj proti znečišťování nebo e, trestným činům na životním prostředí, tak hlavní myšlenkou je, že kdykoliv nějaké plavidlo hlídkuje e, pro Frontex nebo pro FK, tak e, Míváme styčné důstojníky na, na palubě, takže jsou to více účelové hlídky, jak tomu říkáme. A ten styčný důstojník, který je na palubě, může hlásit své agentuře nějaký případ týkající se buď ilegálního rybolovu, nebo kontroly hranic, nebo znečišťování. Podle mého názoru tento model trojstrané spolupráce mezi těmito třemi námořními agenturami Evropské unie se stává osvědčeným postupem a mohl by inspirovat i další agentury v jiných oblastech, kde existují evropské strategie. Kromě toho Zapojujeme pobřežní stráže členských států, které se mohou zúčastnit těchto aktivit. Já bych chtěl upozornit na velice pozitivní výsledek eh, německého předsednictví a eh, Fóra pro eh, evropskou spolupráci pobřežních stráží, kdy došlo k zesouladění určitých operativních priorit mezi tímto fórem a prací tří námořních evropských agentur. Tím se dostávám k implementaci nařízení 656 2014. Existuje zpráva pro parlament, která byla vydána letos v červenci. Toto nařízení stanovuje pravidla pro dohled nad vnějšími námořními hranicemi při operacích Frontexu. Já bych to shrnul tak, že společné operace, které podléhají tomuto hodnocení, to je Triton, ještě předtím, než v Itálii probíhala Temis, potom eh, Poseidon v Řecku a Indalo ve Španělsku, která se stala trvalou činností v roce 2017, a potom operace ERA, kterou hostí Španělsko mezi Kanárskými ostrovy a africkým pobřežím. Hlavní závěr této zprávy zní, že Frontex vždy monitoroval ochranu základních práv a zajišťoval jejich dodržování. Což potvrdil i důstojník pro základní práva, jehož hodnocení je také ke zprávě připojeno. Pokud je o vyloďování v třetích zemích, ta byla občas plánována, při nejmenším ve fázi operačního plánu, například v rámci Poseidonu nebo Harry v roce 2016. Ale ve fázi příprav operačního plánu Frontex požadoval, aby hostitelský členský stát v souladu s tímto nařízením poskytl obecné hodnocení dotyčné třetí země. Tohle bylo předmětem diskuzí mezi agenturami a některými členskými státy, hostitelskými členskými státy a k vyloďováním ve třetích zemích nedošlo v rámci společných operací Frontexu. A pak je to ještě jedna situace, která je důležitá podle mého názoru. Paralelně s touto společnou operací vyvinula agentura novou službu, které říkáme víceúčelová letecká kontrola což znamená letoun, který si můžeme pronajmout a který může vykonávat aktivity kontroly hranic. A v takovémto případě nikdy nezdílíme informace s třetími zeměmi. Sdílíme informace s hostitelským členským státem nebo se sousedícím členským státem. To je také v souladu s duchem nařízení 656 2014. Nicméně, a to je patrně otázka do budoucna, Komise navrhuje rozšířit roz, působnost ustanovení Eurosur a evropští zákonodárci se budou muset časem zamyslet nad nějakým mechanismem, který by dával buď zelenou, přenosu informací v reálném čase do sousedících třetích zemí, anebo naopak tento přenos zastavoval. Může jít o případy search and rescue, může jít o další policejní operace, ale momentálně mé instrukce týmům, které vedou tuto leteckou kontrolu, zní, že nemáme povoleno v reálném čase sdílet informace s třetími zeměmi. Chtěl bych také říci, že hodnocení naší agentury znělo v tom smyslu, že názor hostitelského členského státu na sousedící třetí zemi by mohl bývat rozpracován obšírněji. Nějak postrádáme kvalitu těchto hodnocení sousedících zemí. Takže v konečném důsledku nebylo možné naplánovat vylodění v třetích zemích během našich operací. Já bych chtěl pokračovat dalším tématem, což je spolupráce, s, spolupráce na mezinárodní i evropské úrovni. Jak jsem už říkal, Efektivní zpráva vnějších hranic Evropské unie nemůže začínat na samotných hranicích, musí začínat daleko za nimi. Takže je důležitá spolupráce s transitními zeměmi a se zeměmi původu, když se zabýváme migračními toky. Ale mohou nastat i případy, které se netýkají migrace, ale jsou relevantní pro boj proti přeshraniční kriminalitě. My jsme tedy posílili spolupráci, jak už jsem zdůraznil, a je to psáno ve zprávě, například eh, v rámci spravodajské eh, komunity Afrika Frontex, kterou vyvíjíme v rámci projektu technické pomoci, který financuje DG DEVCO. Připravujeme také implementaci eh, takzvaného projektu technické asistence pro ochranu hranic EU, Eh, od DG NIR. Komise vyčlenila rozpočet na to, aby agentura mohla rozšířit spolupráci s, se severoafrickými zeměmi. Vyvíjíme také síť, síť styčných důstojníků. V roce 2017 jsme nasadili jednoho styčného důstojníka na západní Balkán, který sídlí v Bělehradě, a jednoho styčného důstojníka v, v Niamey, který pokrývá Niger. Plánujeme rozšířit tu síť v zemích západního Balkánu i na africkém kontinentu. Pokud jde o ty styčné důstojníky, kteří pracují mimo ústředí, tak nasazujeme styčné důstojníky i do evropských členských států a států přidružených v Schengenu podle nařízení v roce 2016. Takže jsme e, nabrali a vyškolili 11 styčných důstojníků, někteří z nich už byli nasazení a další budou nasazeni nejpozději na počátku roku 2019. Pokud jde o navracení, což je další priorita, která je, této, která je naší agentuře uložena v roce 2017 i 2018. Dobře, tak já už to zkrátím. Momentálně tedy nabízíme Eh, službu naplánovaných letů, komerčních letů, ale jsme schopni zorganizovat i čárterový let. Loni jsme provedli 341 letů, což odpovídá 14 tisícům ilegálních migrantů, kteří byli navráceni z evropské země do, eh, ze země EU do země mimo EU, což je zhruba 10 uskutečněných návratů ze země Evropské unie do země mimo Evropskou unii. Ještě jedna věc k základním právům. Když si vezmeme aktivitu naší agentury v oblasti navracení, tak ta má pozitivní dopad na počet letů, které jsou monitorovány těmi takzvanými monitory. To je pozitivní účinek, protože víme, že některé členské státy neměly žádný národní monitorovací systém. A pak ještě hodnocení zranitelnosti, což je také součástí nového mandátu Už, po, už druhý rok po sobě jsme dokončili úplný e, roční cyklus hodnocení zranitelnosti které je důležité z hlediska připravenosti členských států a z hlediska plánování. V letošním roce si členské státy lépe uvědomovaly své schopnosti a kapacity, ale zároveň vidíme, že je potřeba alokovat více kapacit. Zejména jsme zjistili, že v některých členských státech, které jsou v první linii, je znepokojivá situace co do ubytovací kapacity eh, migrantů. Zatímco ve většině členských států se zvýšila pracovní zátěž, pokud jde o kontroly na eh, pravidelných hraničních přechodech. Tady šengenský hraniční kodec, kodex byl Eh, pozměněn a vyžaduje nyní povinné kontroly každého pasažéra. My jsme začali velice pozdě, takže a musíme skončit ve 12, takže to už bude v podstatě teď nemožné. Jistě budou ještě kvalitní příspěvky. Takže já vás požádám, abyste skončil a abyste teď vyslechl otázky, které bez pochyby budou předjímat to, co se ještě chystáte říct. Já vím, že byste toho mohl prezentovat ještě hodně. Možná můžete nějakou jinou formou, třeba písemně. Já bych se chtěl velice rychle zeptat na Libii. Na to, co se děje eh, v Mizurátě s tou lodí, eh, ze které nechtě, nechce asi 70 lidí vystoupit na pobřeží. A to kvůli špatným podmínkám v Libii. Takovéto zprávy zaznívají z Libie co si o tom myslíte vy? Jaký na to máte názor? Jak Libijci zvládají tuto situaci? Možná i ostatní kolegové se budou ptát na Libii, ale eh, jak, máte nějaké spravodajské informace přes DCIM? Mohl byste se k tomu vyjádřit možná na úvod k té Libii? Potom dám slovo zpravodajovi, pan Coelho, prosím. A potom dám slovo všem. Všichni žádají o slovo. Pan Coelho, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také pane Ledgerimu za to, že přišel do Libe. Nařízení o dohledu na moři je velice důležité. Parlament totiž tak může lépe pochopit, jakým způsobem se brání utonutí lidí ve středomoři, středozemním moři. A je to stále důležitější téma, protože cesta na cestě do Itálie umírá stále více lidí a tím se dostávám ke své první otázce. K operaci Triton. Ze zprávy vyplývá, že za, ve většině případů ta záchrana proběhla prostředky operace Atena a nevládními organizacemi. Můžete nám říci o jakou většinu šlo, 80%, 75%, kolik tedy bylo operace Sofia a kolik byly nevládní organizace. A za druhé, dopad opatření stávající italské vlády proti nevládním organizacím. Jako zpravodaj pro toto nařízení v Evropském parlamentu chci říci, že jsem velmi spokojený se stávajícím textem. Byl jsem spokojený před čtyřmi lety, jsem i nyní. Nicméně podle vaší zprávy agentura, která dostala nejvě, nejvíce přidáno, má pocit, že je diskriminována vůči jiným agenturám anebo vnitrostátním orgánům. Předpokládám tedy, že chcete, abychom rozšířili rozsah působnosti tohoto nařízení a nesnižovali standardy, přestože ve zprávě se spekuluje o tom, že toto nařízení může zabránit orgánům v tom, aby vykládali lidi na území třetích států. Vyjadřete se k tomu, prosím. A v neposlední řadě, pane předsedo, jistě se zhodneme na tom, že situace se v tuto chvíli liší od chvíle, kdy bylo schváleno toto nařízení. Nicméně, změna podmínek ještě nezakládá důvody ani neomlouvá snižování povinnosti evropských agentur provádět eh, operace, při kterých se vyhledávají a zachraňují lidi, když je potřeba. Děkuji a děkuji za stručnost a děkuji vám všem za trpělivost. Každý dvě minuty, prosím. Já vím, že to je velké téma, že to neproberete za dvě minuty, ale prosím, máte k dispozici pouze ty dvě minuty. Já vím, že to je důležité téma, ale začali jsme pozdě a vím, že z toho jsou všichni otráveni, ale prosím, dvě minuty máte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ledžery, za vaši zprávu. Teď, když víme, jak katastrofální poměry vládnou v uprchlických táborech v Libii, a bylo to potvrzeno také svědeckými výpovědmi, máme úmrtí, máme mučení, znasilňování a podobně, e, tak e, skutečně není možné, aby e, pokračovalo dopravování uprchlíků zpátky do Libie. Nyní se hovoří o vyloďovacích platformách. Tam se, jestli eh, Frontex prostřednictvím těchto platform má za, v úmyslu nadále vracet lidi do Libie a dále, eh, jak eh, tyto platformy by měly chránit lidi a jak to vidíte se zeměmi, které jsou sankcionovány OSN a tyto země by nyní měly provozovat eh, třeba eh, tyto vyloďovací platformy, například ta Alžírsko. A eh, které země je třeba vybrat pro další spolupráci a bude tady více transparentnosti. Další otázka, například Tunisko. Domnívá se Frontex, že Tunisko odpovídá eh, definici bezpečného místa, bezpečné země. Domnívá se Frontex, že vrácení lidí do Tuniska eh, také respektuje eh, právo na vycestování a práva garantovaná ženskou konvenci. Dále, já už brzy budu končet. Frontex eh, bude mít novější, bude mít více kompetenci a bude také chtít své nejlepší eh, lodi nejenom nasazovat na ochranu hranic, ale také na ochranu ohrožených lidí. Děkuji. Děkuji. Maximálně dvě minuty, jinak nebudeme mít čas na odpovědi, které budou určitě užitečné. Elišvajn, prosím, maximálně dvě minuty. Eh, e děkuji mnohokrát a děkuji také vám, pane řediteli, a mám tři otázky, jenom velice rychle. Za prvé, k záchranným operacím, k Tritonu 2018. Podle UNHCR je ta středomořská cesta stále nebezpečnější a počet úmrtí během posledních měsíců zrůstá. Na každých 18 lidí jedna oběť. Takže se chci zeptat na záchranné operace Tritonu. To je první věc. Za druhé, vy jako Frontex jste přítomni na hranici mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem. Jsou tam také při, přítomná různá združení, která nás informují o dramatické situace, situaci, kdy tisíce migrantů žijí v podstatě na silnici. V podmínkách, které jsou nepřijatelné, nejsou k dispozici lékaři, nebyl určen jejich právní status a podle Guardianu, podle Guardianu dokonce se vyskytly případy násilí ze strany chorvatských organů, orgánů. Vzhledem těm, kteří žádají o politický azyl. Takže by mě zajímalo, jestli je Frontex na místě, kolik jednotek tam je. Myslím si, že je potřeba situaci monitorovat vzhledem k tomu, jak závažná tato obvinění a tvrzení jsou. A ráda bych také pochopila, zdali poslední době se snížil počet nouzových volání, SOS tedy, ve středozemním moři. Konkrétně se mi jedná o, blízkost, o oblast blízkou břehům Libie a jak to vypadá s dodržováním lidských práv. Takže Skákele, prosím. Děkuji, chci se zeptat na nový mandát. 10 tisíc navrhuje komise. Kam je dáte ve Varšavě? Kolik jsou to noví lidé? A co se týče návratu, tak nesouhlasíme, protože si klademe otázku, zdáli návratovou politiku budete dělat lépe než členské státy, protože ty mají velké problémy s navracením těchto osob do jejich zemí. A jsem velice ráda, že zmiňujete, že ostrá hranic, že to není jenom o migraci a bylo by škoda, kdyby těch 10 tisíc lidí z Frontexu bylo jenom na hranicích, kdyby nepřispívaly třeba k tomu, že se bude intenzivněji bojovat proti pašování zbraní. Takže se chci zeptat, a jestli Frontex eh, se bude nějak snažit bojovat proti tomu, těm skutečným zločinům, ke kterým tam dochází. Cecil, prosím. Děkuji mnohokrát, Klode, děkuji i vám, pane řediteli. A mám stručnou otázku. která se týká počtu styčných důstojníků, o kterých jste hovořil. Chtěla bych znát jejich počet a vaše hodnocení. Říkal jste také, že je významná spolupráce Frontexu se třetími zeměmi, takže mě by zajímalo, kolik těch styčný důstojníků je a bude, protože je potřeba, aby to bylo dojednáno s členskými státy a s komisí. Takže to, tolik mě dvě otázky. Děkuji, paní Veržia, prosím, maximálně dvě minuty každý z vás, prosím. Děkuji, slibuji, že budu velice stručná výjimečně. Jenom bych chtěl navázat na to, co bylo řečeno, že tedy počet lidí z Libie do Itálie eh, cestujících se snižuje. Víme částečně proč. Je to z toho důvodu, že Libie, tedy musím to dát do uvozovek to slovo, eh, vytvořila zónu, která ehm, zasahuje do nadrámec teritoriálních vod a že v podstatě eh, nyní posílá Frontex zpátky tyto lidi do tohoto centra. To neznamená, že by ta země byla bezpečná a ráda bych věděla, jak, co s tím Frontex dělá. Výzkumní pracovníci udělali v září statistiky, podle kterých jeden z deseti se dostane do Evropy, zbytek se vrátí eh, do Libie, má to své důsledky, které známe, ostatní se tam, ostatní zemřou na moři, tak co by, tedy ne jako vy jako jednotlivec, ale vy jako organizace a orgány, které pracují v této problematice, tyto otázky řeší. Děkuji, Marie Kristýn. Juan Fernando, poprosím také o stručnost. Děkuji, pane předsedo. A pane řediteli, mám dvě otázky. Já sám jsem byl v těch bránách jak na jihu Itálie, tak Řecka. Viděl jsem tam zástupce Frontexu. Když jsem byl na návštěvě na jihu Španělska, na Gibraltaru, tak tam musím říci, že jsem skoro zástupce Frontexu neviděl. Máte proto nějaké vysvětlení? Je to dobrovolná spolupráce ze strany členského státu, nebo je zatím něco jiného ještě? A existují nějaké technické problémy, které brání Frontexu v efektivní práci? třeba ve smyslu doplňujícího vybavení pro pobřežní hlídky členských států. A na také jedno, dvě otázky. Já jsem mluvil minutu, ne dvě. Nemáme čas už. Anna. Já se chci zeptat na Libii, kromě tedy těch otázek, které již padly, zdali víte o tom systému prodávání vnitrostátních víz Libícům a Alžířanům na Maltě? Že ti lidé tedy potom nasednou na trajekt a dojedou do Itálie? Je to systém, který jsme oznámili komisi a zajímalo by mne, jestli to bylo oznámeno i vám a jestli s tím něco děláte. A chtěl jsem se, chtěla jsem se také připojit ke kolegovi Aguilarovi, který se ptal na to, jestli Frontex hraje vůbec nějakou roli na jihu Španělska a na severu Afriky, kde je španělské území. Kde fungují převaděči a perou se tam špinavé peníze. Španělské orgány o tom hovořily. Tak. Co se týče dalšího bodu, FRA tak tam nás navštíví jiná agentura a dokončíme projednávání anglicky, protože vím, že přetáhneme 12.30, tak jenom říkám tlumočníkům, že ve 12.30 končí jejich práce a budeme pokračovat pouze anglicky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji i vám, vážení poslanci a poslankyně, za vaše otázky. Nejprve k Libii obecně. Tady musím konstatovat, že Frontex jako takový nemá žádnou vnější politiku či diplomaci. Jsme provozní agenturou Evropské unie a musíme dodržovat vnější politiku Evropské unie. Mohu ale k tomu říci, že tam nikoho nemáme v Libii, takže nemáme tam styčné důstojníky a těžko vám následně mohu podat nějaké spravodajské informace o tom, co se tam děje. To, co víme, víme z veřejných zdrojů a určitě bych nepopsal tuto zemi jako to nejskvělejší na světě. A také chci k tomu říci, k té zóně pro vyhledávání a zachraňování, kterou vyhlásila Libie, takže oni víme, ale nezdělujeme informace libýským orgánům. Já jsem ve zprávě řekl, že existují nové situace, které jsme nepředpokládali v roce 2014 a patří mezi ně například to, že že máme možnost ze vzduchu sledovat sami nějaké území a pakliže vidíme, že tam je nějaká zajímavá situace nebo loď, třeba kde je potřeba ty lidi vyhledat a zachránit, tak tam stále zachraňujeme evropskými prostředky. Tedy buď plavidly Frontexu anebo členského státu Evropské unie. Jednou jsme využili tuniskou loď, protože to bylo blízko a to evropské centrum bylo v kontaktu s tuniskými orgány, takže to bylo jednou. Ale chci k tomu říci, že nebyl vytvořen žádný rámec pro výměnu informací se sousedícími zeměmi či partnery z těchto zemí, takže informace Libii nezdělujeme. Chtěl jsem taky jasně říci, že jsme nikdy nevyloďovali lidi eh, v Libii jako Frontex. To nikdy neexistovalo. My eh, eh, skutečně toto, jestli máme do budoucna něco nebo ne v zájmu, tak to nic, ale to nikdy neexistovalo ale ta kritéria o tom, jak Search and Rescue se má v současné době eh, nebo je organizováno eh, ve Středomoři, tak eh, my spolupracujeme s příslušnými jednotkami italskými a maltskými, jestli, jestliže to nezapadá do kontextu Demis. Pokud je to téměř, pak eh, to si řídí italské orgány. O tom není, eh, co by se dalo více říci. V roce 2017 hm, jsme měli hodně eh, činností, velký rozsah činností v tom Search and Rescue. Já vám tak z hlavy bych řekl, že to bylo víc než 25 všech akcí Search and Rescue, které Frontex eh, provedl, čili 25% v roce 2017, 25% činnosti eh, záchranná vyhledávací v centrálním eh, Středomoří a pokud vím, tak nevládní organizace to bylo další 25%. Dále operační oblast eh, Sofie a další oblasti, kde fungovaly nevládní organizace, se nacházely blízko libijských břehů, zatímco eh, my jsme operovali více na sever, to byl tak Trident. Eh, dopad opatření z italské strany vůči nevládním organizacím. Pokud vím, tak etický kodex pro NGO v, přijatý v Itálii v létě 2017, eh, tak eh, pokud vím, tak eh, to je vše, co bylo k tomu vydáno a nic dalšího nevzniklo. Potřeby Frontexu z roce 2017 viděním tedy očima Frontexu. Potřebovali bychom lepší organizační spolupráci, tak abychom eliminovali riziko že by eh, důkazy o trestné činnosti, které by mohly podpořit boj proti eh, zločinu, eh, aby nic z toho nebylo zničeno. Sběr důkazu o trestné činnosti, to je vysoce profesionální aktivita, kterou provádí orgány, které tedy exekutivní policejní. Eh, tak jak vypadá kontext dneska, ten je trošku jiný než v roce 2014. My jsme měli eh, tře, stranou spolupráci s EMSA a s FK. Konkrétní příklad. Eh, pokud bychom měli plavidlo, které patří k rybolovné agentuře evropské, a jestliže by tady mělo docházet k tomu, že z tohoto le, le, plavidla by šlo k vylodění ve třetí zemi, tak tady nemáme žádné, nemáme tak přísná pravidla. Takže toto je určitý, řekněme, určité pokušení pro členské země eh, nespolupracovat příliš s Frontexem. A to by bylo tedy to vyloďování migrantů ve třetích zemích. Pokud se týče diskriminace, možná jiné činnosti, které se netýkají přímo námořní činnosti, například osobní data, eh, databáze. Takže tady eh, došlo k jakési eh, diskriminace, ale já se domnívám, že ten balíček o interoperabilitě to de facto napravuje. Nebo chce to napravit. Pokud se týče počtu zachráněných eh, lidí 2014 eh, a loni. Eh, takže agentura zachránila 32 tisíc lidí v roce 2014 a 30 tisíc letos. Eh, ještě jednou opakuju, že vyhledávání záchrana patří k naší činnosti, je to náš mandát od roku 2016. To znamená, že pokud se nacházíme na vnitřní námořní, na vnější námořní hranici, musíme zajistit to, aby naše posádky byly vyškolené eh, a eh, vytrénované k provádění takovýchto operací a to kdykoliv. Pokud se týče pozemní hranice eh, Chorvatsko s Bosnou a Hercegovinou, eh, my tady máme eh, sledování ze vzduchu, ehm, pohybujeme se v chorvánském eh, vzdušném prostoru a identifikovali jsme eh, skupinu migrantů eh, zapojených do trestné činnosti. Nicméně my nejsme přítomní na zemi. My pouze tedy sledujeme ten vzdušný prostor na žádost chorvatských úřadů. Pokud se týče těch styčných důstojníků a budoucího nařízení, pokud se týče víz, tak, pokud se týče té role eh, styčných důstojníků ve třetích organ- eh, zemích, tak eh, ta spočívá v usnadnění kooperace či aspoň komunikace. Například v Turecku šlo k usnadnění k vypracování toho prohlášení mezi EU a Tureckem, čili tady skutečně ten styčný důstojník může pomáhat v těchto věcech. No a třeba v Nigeru je to trošku jinak. Eh, eh, my, eh, tedy ta naše spolupráce s nigerskými úřady je širší, netýká se to pouze migrace, ale snažíme se také o nacházení cest poskytování technické pomoci a například jsou to činnosti jako CSDP, UCAP, Niger, tato mise v západní Balkáně jde spíše o přípravu k vstupu do EU, takže podle regionu se ta role styčných důstojníků může lišit. Pokud se týče do budoucna a těch deseti tisíc e, zaměstnanců. Jak to tedy vidím? E, my ten stálý e, kádr eh, musíme vnímat jako strategický půl, eh, strategickou množinu eh, evropských pohraničníků, které mohou zaskočit tam, kde je to potřeba. My v současné době máme nedostatek asi pěti tisíc pohraničníků. Nebudu říkat, kde přesně, ale je to strategický deficit v rámci Evropské unie. Nejméně polovina Eh, tohoto eh, stáleho kádru eh, by měla být k dispozici k tomu, aby sezónně doplnila počty tam, kde je potřeba. Nemusí to být jenom otázka migrace, může to být také řízení hranic, například usnadňování Eh, eh, usnadňování eh, nelegálního překračování hranic. Prostě je nepřijatelné, aby lidé například na letišti museli čekat hodinovou frontu, protože nemáme dostatek pohraničníků, kteří by pracovali, kteří prohlídli jejich pasy. Čili tady jde skutečně o to, abychom zaplňovali ty stávající mezery a možná také Eh, máme tedy určité eh, pravomoci právní, takže můžeme podpořit eh, národní orgány, například se sběrem dat a podobně, nebo sdílení národních dat. Samozřejmě, že na to bude dohlížet ten Evropský dohledový úřad na ochranu dat. A možná ještě poslední otázka Líza Emasa. Frontex Eh, nemá žádné kompetence v oblasti vízové politiky jako takové. Čili tady my sledujeme otevřeně zdroje, čteme zprávy parlamentu, máme kopie dopisů mezi evropskými eh, institucemi, ale eh, já vám o tom více říci nemohu, poněvadž Frontex se tímto nezabývá. Děkuji kolegové. Já vím, že toto je otázka, která by si zasloužila více dialogu a ještě hlubší debaty, ale my prostě na to nemáme čas. Eh, a musíme se tedy věnovat dalšímu eh, bodu na našem programu. Nicméně eh, velice brzy se vrátíme k této problematice. Takže já vám děkuji, děkuji panu Ledgerimu, děkuji všeobecně za projevenou disciplínu. Kolegové, a teď eh, se se spožděním eh, a s omluvou všem, který se to týká, pouštíme do výměny názoru eh, na téma 70. výročí Univerzální deklarace lidských práv. Všimli jste si, že to souvisí tedy s činnosti, která se tady odehrává eh, v parlamentu a já s potěšením tedy vítám pana Michaela O'Flahertyho, eh, ředitele FRA, tedy eh, agentury pro základní práva. Budeme to mít trošku zkrácené a po ukončení tlumočení budeme pokračovat v angličtině. Eh, je to součást našich oslav 70. výročí. Eh, my jsme třeba dnes ráno eh, hovořili o seznamu akcí Evropské komise na podporu rovnosti LGBTI, ale samozřejmě je to záležitost daleko širší a rozsáhlejší. Proto jsme pana eh, Fleheteho pozvali, aby eh, nás uvedl do širšího kontextu eh, v rámci té debaty. Takže, Michael, my se omlouváme, já se omlouvám tedy za pozdní zahájení, ale prosím, dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, dámy a pánové. Skutečně Eh, za několik dní si připomeneme 70. výročí existence <clears throat> deklarace univerzálních lidských práv. Eh, ta oslava probíhá v okamžiku, kdy jsou lidská práva eh, ohrožována a možná jsou zde i nové příležitosti. Já jsem se tím začal zabývat v roce 88, v době, kdy jsem studoval na univerzitě, to bylo mnoho let zpátky. Ale eh, bohužel lidská práva eh, byla považována za nepříliš závažné téma eh, kdysi na západě, ale ve stejné době právě lidská práva sehrála významnou roli v přípravě jakési, v přípravě tedy budoucí rezoluce, revoluce. V roce 1999 jsem eh, byl v Sierra Leone, kde jsme eh, měli eh, výstavu o lidských právech, která za 14 dní byla zničena rebeli. Ale zároveň v té době byl vytvořen Mezinárodní trestní dvůr. V roce 2008 takto byl okamžik velkého rizika spojujícího Eh, s ekonomickou krizí a dopady jsou stále ještě citelné mnohde. Zde v Bruselu jsme měli akci, eh, kdy jsme si připomněli eh, vytvoření agentury, agentury pro základní práva, čili skutečně to byla temná doba pro Evropu, ale také Eh, okamžik eh, pro příležitost. A teď máme rok 2018 a opět si připomínáme eh, toto výročí v období velké, velkých hrozeb. Jde tedy o výroční rok a ve Vídni jsme měli výroční fórum 700 účastníků, včetně mnoha členů Eh, tohoto výboru a já za to děkuji, děkuji výboru Libe, eh, děkuji vedoucí delegace, děkuji panu předsedovi, který jste byl také přítomen. A eh, cílem bylo to, v této temné době pro lidská práva ukázat, že existuje skutečně důvod být optimističtí a existuje pevný směr, jak dál. Já bych se chtěl eh, dotknout tří oblastí, která sdílíme eh, váš výbor, naše agentura. Eh, za prvé migrace. Naše agentura vám dodala několik stanovisek o širokém rozsahu souvisejících témat. Také vám dáváme k dispozici důkladný výzkum, také Eh, to zveřejňujeme a eh, zkoumáme přímo na místě například eh, v řeckých hotspotech a podobně. V současné době je v souvislosti s migrací spojená, spojen, jsou s tím spojeny obavy. Za prvé máme obavy o podmínkách, souvisí s podmínkami na Eh, řeckých ostrovech, eh, to vybavení, eh, které tam existuje, někdy jsou to pouhé stany a i hůř jsou na tom jiní. Dále je tady otázka dobrovolné relokace, například program mezi Řeckem a Portugalskem, který přece jenom funguje. Druhá oblast to je ochrana dětí. A já bych zejména zjistil, Eh, tedy konstatoval, že eh, detenční střediska, detenční metody uplatňované vůči dětem, to není přijatelné. My skutečně potřebujeme alternativní způsoby, kdy tedy eh, skutečně děti musí být v prostředí, kde jsou respektovány a kde je s nimi důstojně nacházeno. Třetí věc, eh, to je podíl migrantů, kteří hynou v mořích Středozemního moře. Eh, v roce 2015 to byly čtyři z tisíce a my jsme tím byli šokováni a hodně se o tom psalo. V roce 2018 už to nejsou čtyři, ale je to 24 z tisíce. 24 mrtvých z tisíce migrantů, to je 2,4 Co s tím? E, to není jenom otázka vyhledávání, zachraňování, zachraňování, ale také otvírání e, legálních cest do Evropy. A skutečně eh, neměli bychom kriminalizovat činnost eh, humanitárních organizací ve Středomoří a jinde. A poslední věc je zjevný růst eh, projevu nenávisti vůči migrantům. To skutečně zjistí, zjišťujeme, že to opravdu vzrůstá, zejména v těch 14 nejpostiženějších členských zemích. A já bych skutečně eh, chtěl eh, zatleskat tomu konzistentnímu a silnému hlasu, eh, kterým se proti tomu staví výbor Libe. Druhá tematická oblast z mých tři, to je boj proti diskriminaci. V Evropské unii máme vážný problém, a sice problém těch, že vytlačujeme na okraj společnosti těch, kteří se liší od většiny. Eh, my eh, toto dokládáme opakovaně ve našich přehledech, které vy znáte. Například dva poslední přehledy, které jsme vám oba prezentovali. Je to přehled muslimských migrantů a eh, přehled o situaci Romů v Evropské unii. A tady vidíme skutečně obrovskou míru marginalizace, diskriminace a nerovnosti. Ten problém ještě eh, dále eh, doložíme v příštích týdnech. Eh, například příští týden se budeme zabývat tématem být černým v Evropské unii. A potom bude následovat další velký výsledek další, další tedy, dalšího přehledu a to je to se bude týkat Židů v Evropě. Eh, já bych eh, se nyní zastavil u dvou eh, bodů podrobněji. Komunity LGBTI. Opět máme důkazy o tom, že přetrvává diskriminace v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, zdravotnické péče a také bydlení například 16 eh, letá lesbická dívka nám minulý týden vyprávěla svůj příběh o tom, jak je diskriminována ve škole. A proto vítám vaši pozornost tomuto problému, včetně tedy vaší debaty eh, s komisarem Leslie Vyšším. Eh, v roce 2019 eh, budeme opět vydávat přehled o zkušenosti s LGBTI, LGBT a tentokrát to bude LGBTI, tedy intersex. No a v neposlední řadě diskriminace skupin obyvatelstva, tak tady bych zmínil eh, lidi tělesně postižené. Eh, retorika je vynikající, ale realita pokulhává. Máme například milion dvěstě tisíc spoluevropanů, kteří žijí v institucích. To je v podstatě eh, velikost, eh, to je, to je počet jako obyvatelstvo středně velké země. Čili na to se naše agentura právě v těchto chvílích soustředuje a eh, v prosinci budeme zveřejňovat zprávu o tom, jak deinstitucionalizovat péči o lidi s tělesně postižené. No a ještě tedy poslední věc. V souvislosti se chystanými eh, volbami do Evropského parlamentu je nejvyšší čas na to, abychom se eh, zabývali otázkou eh, účasti tělesně postižení na politice. A ještě opravdu poslední věc Eh, naše agentura eh, je pevně odhodlána podporovat všechny iniciativy evropských aktérů, včetně eh, vás, v oblasti směrnice rovného zacházení. No a ještě poslední věc z těch tří, které jsem chtěl zmínit, je nezávislost soudnictví. A já tedy chci zopakovat, že svobodné a plně fungující soudnictví je nezbytnou podmínkou lidských práv, fungování Evropské unie, naše oblasti eh, práva, eh, spravedlnosti, justice a eh, spravedlnosti a práva je skutečně nezbytné mít soudy, které jsou nezávislé a opravdu svobodné a jsme velice rádi, že váš výbor tomu věnuje eh, stálou pozornost. Například v nedávné minulosti eh, jsme opravdu aplaudovali vašemu návrhu posílit eh, iniciativy komise pro program práv a hodnot. A já vás dnes chci, chci tady ujistit, že eh, naše agentura eh, vás nadále bude podporovat. Spolehejte se na naše důkazy a data, na naši právní analýzu a spolehejte se na nové nástroje, které vzniknou příští rok, a to je informační systém o pro základní práva. A abych to tedy zhrnul. Dlouhodobě myslím, že jsme ještě nedosáhli dna. Eh, myslím, že zažijeme ještě hlubší propad, než se věci začnou zlepšovat, ale já jsem přesvědčen, že lepší skutečně budou eh, díky eh, tedy mladým lidem, kteří jsou připraveni ujmout se vedení. Skutečně toto nás zachrání před tou propastí, kde se nacházíme dnes. Nicméně krátkodobě bych chtěl říct, eh, zmínit tedy eh, jednu příležitost a to je desáté výročí eh, přijetí charty základních a lidských práv. Toto je skutečně úžasný právní nástroj,